So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Vážení kolegové, prosím, začneme. Musím se omluvit, eh, že jsem přišel o sedm minutek později. Vedli jsme rozhovory s americkými poslanci kongresu a proto prosím, abyste těch sedm minut omluvili. Máte před sebou pořad jednání. Navrhuje někdo nějaké změny? Není tomu tak. Na aktuální verzi pořadu jednání pod bodem 12 máme ještě debatu eh, k obchodní preference na téma Ukrajina. Nikdo není proti, takže pořad jednání máme schválen. Bod 2. Schválení zápisu. Postupujeme vždy tak, že když nebude nikdo vznášet námitku až do konce dnešního zasedání, je zápis automaticky schválen. Doposud ta žádné námitky také nebyly a nyní bod 3. Moje běžné sdělení, že tedy výbor přenášíme živě na internetu, takže to mějte na paměti a také se takto chovejte a výměna dopisů, ty jsou k dispozici na sekretariátu. A potom, co se týče slyšení, která se nás týkala, eh, začali jsme s paní Malmström, která získala většinu od našeho výboru a potom slyšení s panem Hánem a paní Mogherini a účastnili jsme se i slyšení s panem Moskoviči. Já děkuji všem kolegům, kteří se tam zapojili. Myslím, že výbor pro obchod eh, tam vykazoval jasná stanovisky otázka Ukrajiny, když se ještě vrátím k tomu bodu 12 na našem pořadu jednání, eh, vývoj, co se týče eh, odložení eh, asociační dohody a její platnosti, o tom jsme již hovořili. V rámci VTO se konalo druhé kolo výměně obchodu 20. a 21. září v Ženevě. A dohoda na téma kategorie byla dosažena a je to tak, že došlo k určitému pohybu směrem k, ke sjednocení nebo k jednotě názorů a třetí kolo by se měl konat první týden v prosinci. V kontextu VTO se také konal minulý týden. Tam jsme měli veřejné fórum VTO a čtyři poslanci parlamentní delegace se tam účastnili. Účastnili jsme se na různých fórech. Máme také zvláštní fórum které se týká eh, příspěvků eh, poslanců parlamentu po eh, vývoji na Bali. Výsledek byl velmi dobrý a myslím, že toto fórum přispívá k posílení dialogu poslanců parlamentu z různých zemí, tedy členských zemí VTO, že tedy to přispělo. Jednání bylo atraktivní, napínavé a v kontextu VTO a fora VTO se také konalo zasedání řídícího výboru, parlamentního schromáždění VTO. Byli tam zástupci Mezinárodní parlamentní unie, IPU. To také probíhalo konstruktivně. Tam jsme znovu hovořili o aktuálním vývoji agendy po Bali a zvláště jsme hovořili o tom, že vlastně obchodní facility znovu nebyly potvrzeny eh, vinou eh, protestu jednoho státu a řídící skupina zaujala jasné stanovisko, které vypracovala a to vám samozřejmě eh, pošleme a dohodli jsme se a to už si můžete zařadit do kalendáře na 16. a 17. únor příštího roku bude parlamentní schromáždění VTO v Ženevě. A poslední sdělení, a to už jste si také jistě povšimli, deváté kolo jednání o e, obchodní dohodě EU-Vietnam. To máme za sebou. I zde tedy jednání vstoupila do eh, věcné fáze a chystáme se uzavřít tuto dohodu počátkem příštího roku. Větnamský premiér Eh, je pozván do Bruselu eh, na jednání s předsedou Barozem 13. a 14. října a poté se také dozvíme eh, trochu přesnější harmonogram. Tolik tedy mé sdělení a nyní bod 4, společná rozprava o dohodě o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. A zároveň také asociační dohoda s Moldavskou republikou. A teď tady bude následovat společná rozprava. A teď dám slovo hned zpravodaji panu Mojsrovi. bohužel bez mikrofonu. Yes, we're okay now. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy ke stanovisku. A máme dvě kategorie pozměňovacích návrh. Jednak E, některé, e, Rým jsem záviděl, protože jsem si řekl, že jsem na to měl přijít sám. A pak pozměňovací návrhy, které jsou velmi zajímavé, někdy překvapující a ty si zaslouží trošku diskuse. Já je velmi stručně projdu a e, zaměřím se na jednotlivé politické skupiny. Už Pan Kaspary navrhl tři pozměňovací návrhy a e, právě E, díky dvěma z nich mu závidím. Pozměňovací návrh 15, e, tam bychom měli litovat, protože e, je tam zmínka o škodě molavské ekonomice v důsledku ukrajinské krize. Pozměňovací návrh 17, ten bychom měli důkladně projít, měli bychom projít dohodu obchodu a pak bychom Ehm, samozřejmě by pak podle pozměňovacího návrhu mělo probíhat důkladné přeskoumání, eh, tak jak říká návrh 18 a toto eh, podporuje od pana Zahradila eh, přišla řada velmi kvalitních návrhů. Návrh 5. Výhody DCFT tedy zahrnují mimo jiné i tvorbu pracovních míst. A to jsem také litoval, že jsem na to nepřišel sám. Eh, pozměňovací návrh 8. Malé a střední podniky eh, jejich situace se zlepší, pokud bude dohoda uzavřena. A, eh, pozmi- a samozřejmě mělo by velice být pomoženo pozměně těm malým a středním podnikům, které jsou zranitelnější. Mě, ty větší podniky si v chaosu poradí lépe sami. A a pak jsou také ještě technické pozměňovací návrhy, které zajišťují důkladnou kontrolu implementace, to připravuje Evropský parlament a je to také důležité. Pak máme pozměňovací návrh 16 eh, od pana Žado, a je velice důležité, aby Evropská unie poskytla Moldavsku eh, technickou pomoc i krátkodobě, aby se dokázalo eh, přizpůsobit, aby mohlo dohodu DCFTA eh, implementovat co nejdříve. A nyní se dostávám k návrhům pana Šolce, ty jsou velmi zajímavé a konkrétně také některé eh, představují takovou hozenou rukavici a eh, jsou podnětem k zamýšlení. Návrh dvě bych já sám rád podpořil. Moldavsko potřebuje výraznou administrativní podporu, aby mohla dohodu DCFTA realizovat v praxi. Další návrhy pana Šolce však vytvářejí takový obrázek, který se pokusím tady nastínit, a myslím, že se nesetká se souhlasem, spíše naopak a vysvětlím proč. Podle návrhu pana Šolce Moldavsku nabízíme šokovou terapii, která navýší e, nekalou soutěž, tak jak to pan kolega chápe, pro moldavské firmy, zvláště malé a střední podniky, to bude velmi těžké a my bychom implicitně eh, omezili obchodní příležitosti pro Moldavsko velmi výrazně v souvislosti s dohodou DCFTA by se konkrétně v Euroázii eh, příležitosti pro Moldavsko snížily, ačkoliv tam je Moldavsko velmi dobře hospodářsky integrováno. A také by došlo k dramatickému eh, negativnímu dopadu eh, na běžný život občanů. Já se pokusím konstruktivně přistupovat k těmto návrhům. V zásadě nám pan Scholz tímto chce sdělit, že Moldavsko by si mělo zvolit, že zůstane součástí hospodářského modelu, který podle jejich mění je lepší než model Evropské unie. Moldavská republika do značné míry je již integrována, tak jak kolega tvrdí, do kruhu bývalého Sovětského svazu. Je to model, který je závislý na surovinách, konkrétně ropě a zemním plynu. Na nízké úrovni hospodářského rozvoje je to systém netransparentní, nepředvídatelný, dominovaný Eh, hospodářskými i politickými oligarchy. Je tam výrazná sociální polarizace a také zaznamenáváme zásadní politické manipulace v tomto regionu, nejenom v případě Moldavska. To je tedy eh, svět, eh, který bude Moldavsko opouštět, a to by nám mělo být líto, když se přibližuje k Evropské unii. Šoková terapie. Co bych k tomu řekl? Asi víte, že Moldavsko vstoupilo do VTO v červenci 2001 a její tarifní ochrana je již velmi nízká, protože VTO uvalilo poměrně nízké tarify na Moldavskou republiku při vstupu. Nebude tady žádný šok z liberalizace, protože moldavské hospodářství již musí eh, konkurovat ve volné soutěži eh, i vůči Evropské unii, prostě v rámci VTO. také zaznamenáváme určitou asymetrii v liberalizaci. Všechny citlivé moldavské produkty, zemědělské výrobky, textilní výrobky eh, dostanou relativně dlouhé přechodné období. To, co je tedy vnímáno ze strany Moldavské republiky jako citlivé, je v dohodě náležitě ošetřeno. V kontextu eh, v němž je moldavské hospodářství již otevřené hospodářské soutěži, eh, bude zajištěna vyšší eh, konvergence v oblasti SPS a TBT a bude mít tedy lepší přístup eh, k evropským trhům a k dalším trhům a rozhodně to nějak nemůže poškodit. Začínáme tedy s relativně otevřeným hospodářstvím, kde DCFTA může hospodářským subjektům jedině pomoci, než, spíše než by je nějak poškodila. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, Moldavská republika eh, má 8 let přechodného období, aby se novému systému přizpůsobila. Uvědomme si, jak hospodářské subjekty v Moldavské republice, konkrétně v potravinářství a zemědělství, fungují. To je také jejich konkurenční výhoda. Budou mít tyto subjekty přístup na trh Evropské unie. Bude to velká výhoda. Eh, bude mít tedy Eh, Moldavská republika také přístup k zadávání eh, veřejných zakázek ze strany eh, Evropské unie. Pokud si myslíme, že toto by Moldavsko poškodilo, tak se mýlíme. Co se týče sociálních dopadů, na základě hodnocení dopadů ze strany Evropské komise průměrné platy vzrostou od 3,1 až 4,8 a to středně době krátkodobě proběhne určitá migrace v souvislosti s přerozdělováním zdrojů v rámci DCFTA. E, méně než 5 pracovních sil se přesune do jiného sektoru. E, spotřebitelské ceny vzrostou, to z, klesnou, pardon, to znamená, že kupní síla občanů Moldavska vzroste. Eh, dojde k mírnému nárůstu cen eh, zemědělských výrobků, ale to výrazně pomůže moldavským zemědělcům. Zemědělci dostanou dobrou cenu za svou produkci a HDP eh, z 36% pochází ze zemědělství. Je to tedy hospodářství založené na zemědělství nebude to žádný hospodářský šok. Eh, bude to jenom změna, jak se Moldavsko bude přizpůsobovat regulatornímu rámci Evropské unie. Zvolí si vlastní tempo takového přizpůsobení, k tomu mají dostatek prostoru a také postupy se změní obchodní společnosti, budou muset splňovat evropská pravidla pro SPS, eh, protože eh, to je již výrazně blízké univerzálním pravidlům a postupům zcela jistě je to nijak nemůže poškodit. Platí také to, že možná se objeví obtíže pro některé hospodářské subjekty, když si budou muset volit, zda se chtějí orientovat na evropský trh nebo jiné trhy. Zcela jistě tuto možnost volby budou mít. Ještě pan Scholz zmiňuje jednu věc a tím to už uzavřu že by měla probíhat vyjednávání se členy Eurazijské unie, mm, konkrétně tím má na mysli Rusko, což by mělo dát také možnost připomenout si diskusi v souvislosti s Ukrajinou a způsobem, jakým Rusko eh, jednalo s Ukrajinou právě v kontextu DCFT. DCFTA a dohody o přidružení vychází z, ze svobodné vůle demokraticky zvolených zástupců Moldavská Evropské unie. Je to bilaterální ujednání, bilaterální vyjednávání a nedovedu si představit, jak by někdo třetí mohl mít právo veta vůči naší takto vyjádřené svobodné vůli. Je naprostým omylem se domnívat, eh, že toto, že bychom si měli myslet, že je to geopolitický proces, je to výsledek svobodné volby demokraticky zvolených občan, zástupců občanů na obou stranách hranice. Nejde jenom o trh, ale právě další partneři Moldavska se snaží eh, právě tyto body zdůraznit. Spíše by tímto vytvářeli začarovaný kruh, pokud budou eh, sami uvalovat sankce, aby Moldavsko utrpělo těmi změnami. My však ne nutíme Moldavsko přetnout vztahy s kýmkoliv jiným. Je to svobodná vůle Moldavanu. Děkuji, budu rád, když budu moci poskytnout další informace nebo zodpovědět dotazy budu proti všem šocovým návrhům s výjimkou s výjimkou návrhu 2, který vnímám jako přijatelný. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní stínový zpravodaj pan Vikler za EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V první řadě chci poděkovat panu zpravodaji za jeho práci na této tématice, za eh, připravené pozměňovací návrhy, které předkládá a pokud mi dovolíte připomenout také eh, aktivity z posledních let našeho výboru, je třeba si připomenout, že Moldavská republika to byla na pořadu jednání několikrát za poslední tři až čtyři roky ale stejně tak také možná méně eh, přítomna v srovnání s jednáními o Gruzii, Ukrajině nebo jinými eh, východními partnery. Ale tak je to i celkově na úrovni Evropského parlamentu. Tady eh, vnější služba se hodně zapojovala v posledních měsících do jednání s východními partnery a snazdili se tedy, aby se to vše odráželo vzhledem k situaci, která se tedy vyskytuje na východních hranicích Evropské unie. Parlament sám se hodně zapojil prostřednictvím velké politické většiny nebo téměř politického koncenzu, aby to byl eh, zrychlený postup, co se týče dohody s Moldavskou republikou a také tu byla taková určitá, řekněme, výzva nebo sdělení vůči členským státům, aby tedy se eh, ratifikovala tato dohoda bez jakýchkoliv prodlev. Ale ještě je třeba samozřejmě si uvědomit politický kontext, který předchází samotnému rozhodnutí a současný politický kontext jsou tedy moldavské volby 30. listopadu, to znamená za méně než dva měsíce ode dneška a pokud tedy parlamentní postupy eh, i v tomto výboru povedou ke schválení i schválení ze strany politických skupin, tak je tu tedy pravděpodobnost, že 12. či 13. listopadu se to může odhlasovat na plenárním zasedání a pak tedy a eh, to může být, i když na poslední chvíli, silný signál vůči našim moldavským partnerům. A já alespoň jsem za sebe velice vítám eh, ta ustanovení v rámci DCFT pro Moldavskou republiku a ještě, když se vrátím k těm našim posledním rozhodnutím za poslední eh, tři až čtyři roky, tak tady byla vždycky poměrně velká většina v tomto výboru, eh, co se týče tedy té evropské cesty pro Moldavskou republiku a doufám si, že takováto podobná většina se zachová i v případě eh, tohoto nového výboru s novými členy eh, ve výboru pro mezinárodní obchod. A co se týče těch pozměňovacích návrhů, eh, my jsme také některé předložili, nechci opakovat jeden za druhým. EPP může přijmout ty, které jsou v souladu uh, s tím evropským přístupem pro Moldavskou republiku. Děkuji vám. Thanks a lot. Děkuji, pane místo předsedo Pinkler a nyní má slovo pan místo předseda Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám mnoho co dodat. Evropská unie se na Moldavsko zaměřuje už dlouhá léta, proto je přirozené, že ji, se ji snažíme zapracovat do našeho rámce smluv a můžeme uvítat, že tato práce pokračuje, postupuje a že tedy eh, to lze realizovat vůči EU jako takové a Evropskému energetickému společenství. Rád bych také poděkoval našemu zpravodaji za velice odpovědnou a dobře odvedenou práci, vyhodnocení všech pozměňovacích návrhů a doufám, že jako výbor také budeme hlasovat v souladu s jeho doporučeními. Děkuji vám. Teď by asi vlastně byl na řadě Oli Rehn, ale eh, dám slovo Margaret. Ano, já uh, hovořím jménem Oliho Réna a samozřejmě také za uh, frakci liberálu obecně. I my chceme poděkovat zpravodaji a kolegům za to, že konstruktivně spolupracovali. Jednání s Moldavskem byla obtížná, protože během vyjednávání proběhly tři vládní krize a výsledek parlamentních voleb z 30. listopadu také poněkud komplikovaly pokračování tohoto postupu. Pozitivní ale je, že byly učiněny důležité kroky ehm, vzhledem k ekonomickému vývoji i přes tuto obtížnou dobu. Obchodní politika může zlepšit kvalitu života lidí. Globálně obchod přispěl k většímu blahobytu v rostoucím počtu zemí. Buďme optimisty v tom, že tento trend ehm, se také projeví v budoucnu Eh, pro obyvatelstvo Moldavsky, Moldav, Moldavska. Eh, DCT, DCTA umožňuje eh, nové příležitosti pro investice na stabilním trhu a také poskytne možnost okamžitého zrušení dovozních cel, ale má také, jsou zde také určité problémy. Reformy jsou zapotřebí, je potřeba je provést. Jak víme, DCFTA má smysl pouze, je-li důsledně prováděna oběma stranami. Eh, jsou tady různá ustanovení, která se týkají reformo, reformování obchodní politiky v souladu s EU KI. To umožní modernizaci ekonomiky, zakotvení evropských investic v zemi a mělo by vyvolat předvídatelnější prostředí pro investory a obchodní vztahy. Debata s Moldavskem by měla pokračovat směrem k liberalizaci eh, obchodu, měla by ji posilovat a už jsme si povšimli eh, dobrých dopadů v oblasti energetiky. Moldavsko doposud stoprocentně záviselo eh, na monopolu Gazpromu a už dokončilo první fázi propojení eh, Rumunska a Moldavska na dodávku plynu. To by mohlo být velice dobré pro tuto zemi, která doposud platila jednu eh, z nejvyšších cen eh, za plyn v Evropě, 380 dolarů za kubický metr. Děkuji, Helmute. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji zpravodaji za tato otevřená slova, co se týče našich pozměňovacích návrhů. Má, rád bych ale uvedl dvě poznámky. Ano, my jsme si vědomi, že zde hovoříme o kapitálu asociační dohody, která bude mít e, veliký dopad na ekonomiku Moldavska, ale i na ekonomiku Evropské unie. A právě z tohoto hlediska jsme se pokusili znovu ještě vypracovat e, tedy názor ke stanovisku zpravodaje a tam jsme se snažili reflektovat eh, dopady jak krátkodobé, tak dlouhodobé pro obyvatelstvo Moldavska. My jsme tam neuváděli, že obecně odmítáme eh, obchodovat s Moldavskem a neodmítáme ani asociační dohodu s Moldavskem, protože je to eh, zcela jasně vůle většiny moldavského obyvatelstva. Ale podle mého názoru, a Martě to také eh, uvedla, že během těho vyjednávání došlo třikrát k vládní krizi. A proto musíme také Eh, uvažovat o geopolitické orientaci této eh, země. To je také jedno z témat této debaty a eh, my v tomto výboru bychom měli odpovědně zkoumat, jaká střednědobá a dlouhodobá hlediska a dopady vývoje tato dohoda bude mít pro obyvatelstvo Moldavska, jak vnitropoliticky, tak zahraničně politicky pro tuto zemi čemu nerozumím, je eh, odmítnutí eh, pozměňovacího návrhu 14, protože tady eh, zcela jasně uvádíme, že jako členové Evropského parlamentu jsme si jasně vědomi krátkodobých a dlouhodobých dopadů na sociální a ekonomický život moldavského obyvatelstva, zvlášť co se týče zaměstnanosti a Víme, že Moldavsko patří k nejchudším zemím s, s průměrným platem 100 euro a že toto může mít skutečně i negativní dopad na, eh, na zaměstnanost v Moldavsku, tedy eh, rostoucí konkurence, které budou vystaveny moldavské produkty na mezinárodním trhu. A myslím, že eh, to bychom také měli zcela odpovědně tam vyjádřit. Spravodaj eh, se eh, nevyjádřil eh, k pozněstří, k tomu já jsem vznesl pozměňovací návrh, byl bych rád, kdyby se zpravodaj mohl vyjádřit a potom naše frakce také, také podala některé návrhy, které ovlivňují postavení malých a středních podniků. A za zelené tady není žádný stínový zpravodaj Danik. Euh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za eh, výborně odvedenou práci a skutečně obdivuhodné přednesení, kdy přecházel z jednoho jazyka do druhého. Je to podobně jako designovaný pan komisař, který také tímto způsobem výbor oslovil velice na úrovni pro zelené. Jsou tyto dohody vnímány jako dohody poměrně komplikované, protože my na jedné straně samozřejmě podporujeme dohody o přidružení, vůbec myšlenku zbližování těchto států s právními předpisy Evropské unie a navíc Eh, především eh, systém právního státu, dodržování zásad demokracie, které jsou ruku v ruce s těmito dohodami. Není však pro nás úplně snadné eh, toto redukovat pouze na hospodářství. Vnímáme to optikou politickou spíše než hospodářskou. A samozřejmě Eh, nás eh, zajímá také, jaké budou krátkodobé náklady na přizpůsobení se, eh, zvláště když zvážíme závažné sociální dopady, které toto může například přinést protože zbližování s, Evropské unii, s Evropskou unii má tyto výrazné dopady. Děkuji. Eh, Děkuji. A já chci také poděkovat panu zpravodaji za vykonanou práci. My souhlasíme s tímto výkladem, nicméně je důležité zde zdůraznit několik hledisek i mimo samozřejmě ten pozitivní dopad, který to může mít na moldavskou společnost. Opakovaně tu Evropská unie vyžaduje reformy od zemí, které nejsou členy Evropské unie. My eh, tak nějak vyžadujeme značná opatření mimo naše hranice, i když víme, jaký dopad to má na našem území. Já, já jsem jenom zapomněl na jeden aspekt, který je důležitý, protože o tom hovořil i zpravodaj, a to je otázka uh, hospodářských vztahů s Euroazijskou unii. Já ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsem uh, zam, se zaměřil na to, že je potřeba nalézt cestu, jak vlastně to tradičně uh, uspůsobené hospodářství, jaké existuje v Moldavsku, aby nebylo podrýváno vlastně podobně, jako to bylo eh, v rámci dohody, kterou jsme podepsali s Ukrajinou. My se musíme zamyslet, jak to ovlivní, eh, eh, ovlivní jejich spolupráci s Eurazijskou unii, včetně Ruska. Takže tady jako EU musíme se snažit pomoci stavět mostu. To je důležité. Nejde jenom o jednostrané buď ne, a nebo abychom tu zemi nepostavili tedy před odpověď ne, ale měli bychom pomoci podporovat ekonomické vztahy této země k Eurazijské unii. Já si myslím, že je to důležitý bod a to je potřeba si zcela jasně říci. Nikdo jiný se o slovo nehlásí, teď tedy dám slovo komisi. vám, pane předsedo. Eh, pokud se týče eh, obchodní části eh, této dohody o přidružení, tedy dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, DCFTA, tak bych rád k tomu doplnil Ehm, především pár slov, abych rozptýlil něko, eh, některé obavy, které se vztahovaly k šokové terapii, k asymetrické liberalizaci ehm, Samozřejmě Moldavsko si rezervovalo ochranu některých sektorů, konkrétně eh, zemědělství. Na jedné straně bude mít okamžitý přístup k trhům Evropské unie, na straně druhé právě tato dohoda poprvé Moldavské republice dovolí přístup nejenom pro výrobky, ale také pro služby eh, na evropský trh a v žádném případě nepůjde o šok. Eh, doufejme, že to bude alespoň terapie, ale šok to rozhodně nebude. Dovolím si ještě doplnit, že pokud se týká eh, podpory Moldavské republice v programu reform, tak mm, jsme vyčlenili rozpočet 400 milionů euro pro eh, období 4 let. 4 miliony z toho jsou přímo na zemědělství a také tam jsou prostředky vyčleněné pro rozvoj sektoru malých a středních podniků. Jde tedy o dohodu, která umožní eh, Moldavsku eh, nabídnout moderní právní rámec a přístup právě eh, k prohloubené a komplexní obchodní výměně. Ehm, samozřejmě, eh, když reagujeme na úsporná opatření, tak tam mají svůj dopad na eh, hospodářství všech zemí, nejenom ehm, moldavskou ekonomiku. A ještě bych rád reagoval na zmínku o eh, Euroazijské unii, o vztazích s Ruskou federací. Ehm, Tato tato dohoda nijak nezakazuje Moldavsku a využívat eh, privilegovaných vztahů s kterýmkoliv dalším partnerem, třeba s Ruskem, ale musíme bohužel říci, že právě Rusko se v reakci Eh, na nový vývoj rozhodlo uvalit embargo na některé moldavské produkty, stejně tak, jak je uvalili na evropské výrobky. Tímto způsobem chtějí vyvíjet na Moldavskou republiku tlak. A my jsme již tři roky vedli eh, diskuse s dalšími stranami které budou také účastny vyjednávání a v každém případě předpokládáme, že se nalezne řešení, a, které bude platné až do roku 2015, aby mohli tedy tímto způsobem využít výhodného ujednání v tomto smyslu je komise poměrně jednoznačná, má jasný postup. V žádném případě nemůžeme ten systém preferencí pro určitý region nějakým způsobem jednostranně omezit. Děkuji. Pan zpravodaj má slovo. Yes, briefly. Ano, stručně k těm dvěma věcím. Podněstří a to budování mostu Euroazijská unie. Takže DCFT má posílit svrchovanost Moldavska v Podněstří, protože toto eh, je vlastně uh, Eh, součástí dohody a pokud eh, tedy subjekty, politické subjekty, podnikatele v Podněstří si budou přát mít dlouhodobý přínos tohoto, tak budou muset přijmout moldavská pravidla, která my uznáváme. To znamená, je to pravděpodobnost, že ta dohoda záležitosti v Podněstří neskomplikuje, ale spíše tedy, že uh, bude souhlasit s Kišiněvskou svrchovaností. Pak budování mostu eh, s našimi partnery. My rozhodně nepálíme mosty, my jsme ti, kteří tu budují mosty. Pokud eh, si Rusko zvolí, že bude trestat Moldavsko nebo jiné partnery za to, jaké mají vztahy s námi, tak tím vlastně naznačují, že jako by ta vina připadla na nás, ale to je rušení jednoho z těch základních principů liberální demokracie západní civilizace, tedy že každý si může zvolit to, co chce, tak to obvinuji, vlastně poukazuji na ty jakoby oběti za to, co, tedy, co oni dělají a tak to se nemá postupovat. Tato dohoda vůbec nevyžaduje od Moldavska, aby přerušila styky s kýmkoliv, ať s Ruskem nebo s jinými tradičními partnery. To ne. My si přejeme mít dobrý hospodářský a politický vztah s Ruskem, ale to vždy tedy v rámci eh, uznávaných pravidel hry podle mezinárodní politiky a podle pravidel VTO a tak dále. Uh, a jak můžeme požádat další ty tradiční partnery Ruska, aby přerušilo své styky eh, tradiční, to ne. Jak bychom mohli něco takového požadovat, to rozhodně ne, to jsou neplatné argumenty, to je vše, děkuji. Děkuji. Máme tady jasný harmonogram. První debata eh, eh, v prosinci, potom 29. Dneska budeme eh, hlasovat a potom se bude plánovat, eh, hlasovat na plenárce eh, ve Štrasburku. A teď bod na našem jednání číslo 6. Tady jde o schválení účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru. Pan Lambsdorff eh, byl zpravodaj, eh, toho tady ale nevidím, Maritě. Děkuji. Děkuji, tentokrát hovořím za Alexandra Lamsdorfa, který tady předkládá návrh zprávy, eh, což je spíše tedy technický návrh. Ta dohoda o EH P byla podepsána v roce 92, vstoupila v platnost v roce 94. Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatsko k tomuto evropskému hospodářskému prostoru na základě dohodnutých podmínek. Tady máme ale určitá rozhodnutí, prostřednictvím kterých si tu klade za cíl uzavření dohody o účasti Chorvatské republiky v EHP za druhé ten související dodatkový protokol k dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unii o norském finančním mechanismu na období 2009 až 2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru. Za třetí dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k EU. A za čtvrté dodatkový protokol k dohodě mezi EHS a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k EU ta, tu dohodu vlastně vytvářejí členské státy a tři členské státy Evropského združení volného obchodu, Island, Lichtenštejnsko a Norsko společně jako jednotný trh. Dohoda o EHP stanoví, že právní předpisy EU se týkají čtyř svobod, volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu a mají být platné ve všech státech EHP. Dále se tu hovoří o dohodě uh, v této dohodě o spolupráci v tak důležitých oblastech, jako je výzkum, vývoj, vzdělávání, sociální politika, životní prostředí, ochrana spotřebitele, cestovní ruch, kultura, a to vše pod společným označením vedlejší a horizontální politiky. A dále se tu stanoví jasná a rovná práva pro všechny subjekty v rámci EHP a stejně tak povinnosti. Spravodaj se domnívá, že účast Chorvatska v EHP je přirozeným důsledkem jeho přistoupení k EU a z hlediska načasování, tedy rok po přistoupení, proto nejvíce, na nejvyšší příhodné, aby komise a rada učinili nezbytné právní kroky a proto tedy uh, autor doufá, že i ostatní členové toto, tohoto výboru jej podpoří. Je to zpráva technického charakteru. A nyní stínovi zpravodajové, pan Pavrix. Ah, Prosím, máte slovo, ne? David Martin. Our shadow is uh, Kostas Mavridis, who can't be here. Náš stínový je Kostas Maritas, ten tady dnes bohužel není. Také mi poslal technickou poznámku, ale říká, že je to technický e, soubor, nejsou tam žádné problémy, doporučuji podpořit EKR. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, jako vždy, je téměř naší povinností dokončit přidružení Chorvatska eh, k Evropské unii v plném rozsahu, proto je třeba podpořit eh, účast Chorvatska evropském hospodářském prostoru i všechny ty tři přidružené eh, smlouvy. Děkuji a za GUE pan Katrupalos. Podporujeme návrh. Děkuji. Pan Bureli. EFT. Okay, Bohužel bez mikrofonu. Bohužel bez mikrofonu. Nikdo jiný se nehlásí o slovo, proto předám slovo komisi paní Nita. Good morning, everyone. Uh... Dobrý den, pan Nita. Já jsem tady za EDS a komisi. Děkuji za podporu, kterou jste poskytli pro tuto zprávu po přidružení Chorvatska do EU je nejvyšší čas, aby Chorvatsko e, získalo plná práva a stalo se plnoprávným členem také Evropské zóny volného obchodu. Děkuji všem za jejich podporu. Děkujeme a zase znovu ještě zpravodajka Maritě. Všechno v pořádku, myslím, že jsem k tématu řekla všechno. Děkuji. Lhuta 10. října. Pozměňovací návrhy 5. listopadu, hlasovat se bude 6. listopadu a v plenárce by se, na plenárce by se mělo hlasovat v prosinci ve Štrasburku. A teď tedy hlasování. Promiňte, říká předseda. Ještě bod 7, eh, činnost monitorovacích skupin. My jsme s koordinátory hovořili o monitorovacích skupinách a že je potřeba je znovu oživit. V rámci osvědčených postupů máme různá jednání, která vede Evropská unie s různými třetími zeměmi. Je potřeba je monitorovat a to i v uzavřeném rámci. A k tomu ještě bychom měli zřídit několik horizontálních monitorovacích skupin, abychom byli schopni zpracovat i tedy toto téma v širším rozsahu. Teď už jsou téměř všichni stálí zpravodajové i stínoví zpravodajové jmenováni ze strany politických skupin. A všem poslancům budou tato jména sdělena nebo byla tedy eh, zveřejněna 26. září a to za účelem dosažení transparentnosti. Doposud jednala pouze monitorovací skupina se se Spojenými státy, ale máme ještě další dvě monitorovací skupiny Jedna se bude konat dneska na téma Vietnam a další zítra na téma Ekvádor a přistoupení k dohodě Kolumbie-Peru. Monitorovací skupina se spojenými státy ta byla povolána velice rychle, protože se minulý týden konala eh, vyjednávání k dohodě TTIP a 25. září eh, jsme měli takovou předběžnou monitorovací skupinu o vývoji před sedmým vyjednávacím kolem ve Washingtonu. Tam jasně vyplynulo, že tam jsou velice centrální obsahy, o kterých by se mělo diskutovat, že se o nich ještě nejednalo, ku příkladu otázka, otázka veřejných zakázek, ale hovořilo se tam o některých eh, regulačních otázkách a k tomu lze říci, že po tom vyjednávacím kole ve Washingtonu ta debata té monitorovací skupině šla správným směrem, nedošlo tam k žádnému problému, ale také k žádnému průlomu. Sledovali jsme tedy průběh těch vyjednávání, hovořili jsme o tom, debriefing budeme mít příští týden v té monitorovací skupině tak eh, abychom tedy aktualizovali eh, náš přehled o tom jednání s USA a členové monitorovací skupiny budou eh, povoláni, až tedy dostaneme ty vlastně, vlastně ty události, které se dostanou do kalendáře, až se o tom dozvíme. Takže monitorovací skupiny skutečně musí eh, velice bedlivě sledovat veškerá jednání. Eh, tolik eh, k této činnosti z mé strany. Máte k tomu něco, Helmut? Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Já vás chci jenom informovat, že monitorovací skupina na téma Ekvádor se setká zítra v 10 hodin. Já o tom mluvím, protože chci pozvat maximum poslanců našeho výboru. Chtěl bych, abyste se účastnili. Uh, Eh, této důležité schůzky monitorovací skupiny? A za druhé, máme už nějakou eh, informaci o debriefingu, co se týče výsledků sedmého kola vyjednávání ve Washingtonu? Tento termín ještě není zcela eh, jasný. Pravděpodobně zítra nebo ve středu, nebo ve středu asi se to dozvíme, pan Zahradil. Ano, pane předsedo, já mohu pouze s potěšením potvrdit, že První povolební setkání monitorovací skupiny na téma FTA Větnam se odehraje dneska po, set, po schůzi výboru. Děkuji. Dobře. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí, já mám na hodinkách také 10 hodin právě, takže teď můžeme začít s hlasováním. Chci upozornit že budeme potřebovat hlasovací karty a vycházím z toho, že politické frakce tedy budou eh, odevzdávat tolik hlasů, kolik mají poslanců. První hlasování se týká dohody o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Moldavskou republikou. Zahajuji hlasování. Hlasování bude elektronické. Končím hlasování. a máme výsledek celkem 36 odevzdaných hlasů, 29 pro, 1 se zdržel a 5 proti. Další hlasování se týká uzavření dohody o přidružení, tentokrát mezi Evropskou uní na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. A nyní tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu 3, eh, odstavec 1 pana Šolce ve dvou částech. Eh, první část, kdo je pro, to nebudeme eh, provadit elektronicky, ale rukou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 14 k odstavci 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 15 pana Kasparyho, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 16 pana Janika Žado, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 17, pan Kaspary, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 18, pan Kaspary, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 19, pan Zahradil, kdo je pro? Proti? zdržel se. Schváleno. Návrh 20 k odstavci 4a, nový odstavec pana Šelce, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 1 k preambuli A, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 2, nová, eh, nový, nová preambule AA. Pana Šelce, kdo je pro? Proti? Zdržel se? A to ověříme elektronicky. Eh, návrh 2 pana Šelce. Hlasujeme teď a teď končím hlasování. Máme 21 pro, 16 proti, tímto je to schváleno. Pozměňovací návrh 3 pana Šolce, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 4 pana Šolce, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 5 pana Zahradila. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 6 pana Šelce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7 pana Šelce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 8 pana Zahradila. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 9 pana Šelce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 10 pana Šelce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 11. Pan Mojsa. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Konečné hlasování provedeme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování výsledkem 32 pro, jeden se zdržel, pět proti a blahopřeji zpravodajovi. Nyní jsme pro dnešek uzavřeli elektronické hlasování a přistupujeme k bodu na pořadu jednání číslo 10. Běží o nové potraviny. to, no, tento výbor to není běžné téma. Zde jde spíše o obchodní témata, ale nové potraviny a změněné potravinové prostředky jsou také velice důležitou otázkou, která hraje svoji úlohu ve vyjednáváních o obchodu a dovolte, abych teď tedy dal slovo paní zpravodajce Kirton Darling. Colleagues. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Návrh stanoviska, o němž dnes diskutujeme, se týká navrhované eh, nařízení eh, k novým druhům potravin, kde příslušným výborem je výbor ENVY. Jde o eh, zrušení eh, nařízení z roku 97, které platí až do dnes a které se týká schvalování nových potravin a jejich uvádění na trh s tím, že tento systém by měl zajišťovat vysokou úroveň. Vážení kolegové, vážení hosté, prosím, stište se. Okay. Um, so as I was... Tedy, Cílem je zefektivnit celý postup s tím, že budou zachovány vysoké normy eh, pro potraviny, které evropští spotřebitelé žádají. Nové potraviny eh, znamená jakékoliv potraviny, které před 15. květnem 1997 nebyly používány potravinářství zahrnují tedy i nové látky, včetně nanomateriálu, některé druhy um, vitamínů a přísad. včetně semínek kinola. E, a e, já se také učím. A v tomto smyslu vznikly dva návrhy. Týká se to nového postupu komise ve snaze reformovat nařízení z roku 1997 s tím, že dřívější postup v roce 2011 neprošel eh, řízením. Také je tam snaha postavit se k otázce klonování a bude k tomu příležitost vést diskusy v našem výboru. Já budu mít tu čest vám představit další dva návrhy. Doporučuji tedy, aby náš výbor pracoval za předpokladu, že příslušný výbor přijme přístup komise a my se budeme zaměřovat na aspekty mezinárodního obchodu. Nové potraviny musí být schvalovány, a to včetně potravin dovážených z třetích zemí. A toto je důležité pro naše obchodní partnery, když to srovnáme s tradičními potravinami z třetích zemí důležité je, aby takové potraviny prošly náležitými, náležitým ověřováním bezpečnosti a podobně. A zároveň by mohl vzniknout zrychlený postup pro některé druhy potravin. Návrh komise však má ještě rezervy. Zjednodušený postup pro uvedení na trh, pokud se týká eh, tradičních potravin z třetích zemí, tak toto by nemělo představovat eh, překážky obchodu, které nejsou nutné. Mělo by být jasné, jaké informace Evropská unie potřebuje jakožto doklad bezpečného užití. Komise odkazuje také na Safe History of Safe Use, tedy bezpečná historie bezpečného užití, kdy třeba se něco používá již 25 let a e, konzumuje její podstatná část obyvatelstva. Moje návrhy 1, 3, 7, 10 se zaměřují na to, aby tyto nejasně definované principy byly nahraněny jasně stanovenými pokyny ze strany Evropské agentury pro bezpečnost potravin. Zároveň bych ráda, aby se upřesnila definice tradičních potravin z třetích zemí. To zahrnuje jak e, zpracované e, potravinářské výrobky, tak dále nespracované potraviny. A toto by mělo být eh, řešeno aktem přenesené pravomoci, nikoli prováděcím aktem a mělo by se to tedy vztahovat eh, povolování eh, potravin. Konkrétně toto je v pozměňovacích návrzích 4, 5, 9 a 11 a parlament a rada mohou díky tomu získat zpětnou vazbu k tomu, jak se nařízení aplikuje v praxi, zvláště ten zjednodušený postup o tradičních potravinách z třetích zemích. Obecně mohu říci, že doufám, že budete moci tyto návrhy obohatit a podpořit. Těším se na konstruktivní diskusi se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že je to velice důležité téma, zvláště pokud je e, o vyjednávání z USA o dohodě TTIP, protože i to je tam e, zařazeno na pořad jednání. Vy jste e, štínový stropodajem za EPP, pan Fisas. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní zpravodajce Kirton Darling za výtečné vysvětlení. Tento návrh nařízení, který se týká nových potravin, je velice důležitý pro náš výbor vzhledem k tomu, že jedním z cílů je regulovat obchodování s tradičními produkty pocházejících ze třetích zemích. Čím dál více takovýchto produktů e, se objevuje v Evropě a proto bychom měli usnadnit jejich přístup na evropský trh, ale na druhou stranu také zajistit, že budou jaksi konzumovány bezpečně. Snažíme se tedy o rychlé zajištění bezpečnosti těch tradičních produktů ze třetích zemí. Jejichž tedy historiál je velice bezpečný. Tímto se může tedy vylepšit i přístup těchto operátorů ze třetích zemí na náš trh, pokud zajistíme tedy zjednodušení toho notifikačního postupu. Já souhlasím s paní spravodajkou v tom, že můžeme mít návrhy na to, jak tedy vylepšit začít tedy to oznamování těch produktů, které mají bezpečné užití. Tady to se může ještě propracovat. Nevím, co si mám vysvětlit eh, tou definici, jako je používání u rozsáhlé části populace, je to takové vágní, nekonkrétní. Navíc si myslím, že i komise by nám mohla dát více pokynů ohledně tedy těch eh, postupů EFSI. Děkuji. Dankeschön. Děkuji za ECR Emma. Oh, thank you, Chairman, and to our rapporteur. Děkuji, pane předsedo, a děkuji naší zpravodajce. Eh, skutečně již je čas na to, abychom se zaměřili na nové potraviny a nyní, když bylo klonování vyčleněno, tak je pro nás příležitost, aby toto prošlo, protože jsme zaznamenali, že v současném systému vznikají obchodní bariéry, v jejich důsledku potraviny, které se masově konzumují v třetích zemích, mají omezený přístup na náš trh nebo žádný přístup na náš trh a to v důsledku předpisů, které jsme si vytvořili. Tyto postupy by měly být co nejjednodušší, tak aby i malé a střední podniky mohly obchodovat právě s těmito novými potravinami více a ráda bych, aby Evropská unie byla ve vedoucí roli, protože jedině tak budeme konkurenceschopnější a budeme také schopni pomoci obchodníkům, aby Eh, získali přínos z otevřeného systému. Obecně mohu říci, že podporuji řadu pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajky mám však výhradu k vodnímu ustanovení 11, kdyby se měli agentuře EFSA dát eh, pravomoci navíc. Já si totiž uvědomuji situaci, kdy právě toto by mělo být jakousi první instancí a, a místo, aby se systém zjednodušil, vznikne tam výraznější byrokratická zátěž a zároveň by to vyžadovalo další eh, prostředky a nechtěli bychom EFSU přetěžovat eh, a dovedu si představit, že celá jistě bude eh, nutné mít rozpočet, který by toto zvládl. Zcela jistě eh, se budeme muset zaměřit na toto, tedy eh, určit, které potraviny se konzumují ve třetích zemích, tedy eh, současný systém, kde je problém na úrovni členských států, tam je nejlepší zachovat systém, jaký je. Já jenom chci upozornit, abychom nedali agentuře EFSA příliš velké pravomoci. Děkuji. Děkuji paní ano, já chci také poděkovat paní zpravodajce za e, návrh stanoviska. Domnívám se, že je velice důležité, abychom lépe vysvětlili definice produktu. Na jedné straně jde o výrobky tradiční z třetích zemí, které se tam běžně konzumují, jsou tam naprosto běžné a je, na druhou stranu máme materiály zcela nové, nanomateriály, ta, tam e, potřebujeme e, zcela jistě dovysvětlit. Já myslím, že by stačilo pár větami vysvětlit, e, jakou úlohu mají například v lidském zdraví. A to jsou věci, které se zcela jistě budou projednávat i v transatlantické dohodě o volném obchodu. A myslím si, že je důležité, abychom v Evropě chránili bezpečnost potravin, vymáhali ji a zajistili spotřebitelům bezpečnost nejenom krátkodobou, nýbrž i dlouhodobou. Tolik tedy velice stručně. Já mám několik pozměňovacích návrhů k čtyřem oblastem, konkrétně eh, princip předběžné opatrnosti, ten musí platit vždycky, když přistupujeme k novým potravinám a samozřejmě eh, toto by mělo i nadále eh, fungovat v naší legislativě. Zároveň bychom měli předpokládat zajištěnou vysledovatelnost až do země původu, složení výrobku jednotlivých surovin a podobně, tak aby eh, toto bylo nejen vysledovatelné, ale snadno srozumitelné. A za třetí, už jsme to slyšeli. V každém případě eh, musíme vyloučit z rozsahu působnosti všechny potraviny, které vycházejí z klonovaných eh, živočichů nebo rostlin. Eh, a nakonec, za čtvrté, a to bude asi zajímavé také pro další diskusy v našich řadách, Měli bychom eh, zvažovat vznik určitého kodexu, který bude stanovovat mezinárodní standardy eh, kvality a eh, bezpečnosti potravin pro země v rámci kodexu alimentariu by měly právě na tuto věc ještě dále vyvíjet vliv. Děkuji. Paní Miner voorzitter. Voorzitter, ik kan instemmen met de amendementen van Jude kuitendaling. Děkuji, pane předsedo. Já mohu souhlasit s návrhy předloženými paní navrhovatelkou. Musím říci, že tady otázka bezpečnosti spotřebitele je naprosto výsostní. Postoj parlamentu by měl být jasný a silný co se týče těchto nových potravin a myslím si, že by to mělo procházet v rámci aktu v přenesené pravomoci neprováděcích aktů. Ještě ráda bych chtěla říci, že co se týče trhu s Kanadou a Spojenými státy, tedy TTIP, by mohl do určité míry ohrozit tento návrh. A myslím si, že třeba se zaměřit na původ těchto produktů. To jsou všechno věci, které jsou důležité. A ještě bych chtěla zdůraznit, že to propojení mezi tímto návrhem a navrženou dohodou to by se mělo velice zblízka sledovat. Děkuji, Janik za uh, zelené. Eh, děkuji, Judith. V tomto textu eh, jsme slyšeli, že vstupujeme do velmi závažné diskuse eh, k problematice potravin a co můžeme přijmout jako nové potraviny. Logicky je nutné tuto diskusi vést delší dobu Ehm, protože nové potraviny nejsou jen potraviny klonované, nejde jenom o dovoz klonovaných jedinců. Ehm, toto se může týkat veškerých potravin, které mají svůj původ v klonovaných živočiších. A když bereme v úvahu bezpečnost a zdraví našich občanů, tak právě toto bude důležité v Evropské unii. K problematice tradičních potravin ehm, na jedné straně by bylo důležité celý mechanismus zjednodušit, ale zachovat určité záruky. Podporujeme spíše návrh komise, konkrétně 25 let historie bezpečného využívání eh, dané potraviny pro nás by mělo být určitou zárukou, protože návrh, který prosazuje EFSA, kdyby tedy EFSA Ehm, se měla konzultovat, tak jak to činila dříve v minulých letech aby třeba zvážila úlohu nových technologií v tradičních výrobcích. Klademe si otázku, jak pak definovat tyto tradiční potraviny a jak se vejít do definice EFSA, která by tam pak mohla zavést nové prvky, které neodpovídají eh, našemu pohledu a v každém případě ještě důležité je si udělat obrázek o transformovaných výrobcích, které pocházejí sice z tradičních potravin, ale jsou nějakým způsobem pozměněny tak, aby se tam využili pokročilé technologické metody. Tam už to může být třeba nebezpečné. Na právě ta účast nových technologií. V každém případě eh, chápu logiku této výjimky, ehm, ale eh, musíme si ujistit, eh, ujasnit, aby toto bylo náležitě ošetřeno v právních předpisech. Tolik tedy moje připomínky. Za AFTD nevidím nikoho. Hlásí se někdo ještě další z pléna kolegů? Není tomu tak? Dám tedy slovo komisi. Mám tady dvě jména. Nevím, kdo bude hovořit. Chantal? Thank you very much, Mr. Děkuji. Také chci poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za velice dobré a zajímavé připomínky a za pozitivně vyjádřenou podporu k návrhu komise o těchto nových potravinách. Možná bych chtěla objasnit jednu věc. Původně, když jsme navrhli tento text o nových potravinách, tak jsme také předložili dva návrhy ohledně klonování. To znamená, jsou připraveny k zpracování na úrovni Rady a parlamentu. A stejně tak je naším záměrem, aby tedy pokud ten text o klonování nebude přijat, tak i toto bude zahrnuto v, v rámci eh, tohoto textu, abychom se vyhli jakýmkoliv dalším problémům. Za druhé, souhlasíme s tím, že se jedná o důležitý návrh, který podpoří inovaci v Evropě, který pomůže našim malým a středním podnikům vstoupit na trh, protože tam budou obecná ustanovení. Je to velice důležitý uh, Eh, legislativní text pro zajištění bezpečnosti nových produktů a o, pro informování spotřebitelů. So, je to takový základní princip, že tady potraviny, které přicházejí ze třetích zemích, u těch je třeba požadovat splnění stejných bezpečnostních podmínek jako u potravin vyprodukovaných v Evropě. Nicméně, jak někteří členové zde zdůraznili, je vhodné, aby pro potraviny, které Eh, se konzumují za stejných podmínek ve třetích zemích a které jsou považovány za tradičních v těch třetích zemích, nebudou považovány za tradiční u nás. Pokud jsou součástí tedy běžného stravování tam, tak by mohli mít eh, tedy tu výhodu toho notifikačního postupu, ale musí mít určitou také ochranou, řekněme, doložku i v těch našich zemích. Pokud tam nebude tedy ta notifikace, tak to projde plným bezpečnostním zhodnocením. Ta notifikace bude odůvodněná v případě, že ta potravina je tam konzumována dlouhou dobu, období jedné generace nebo tedy více než 20 let tak eh, tady eh, ohledně toho jsme z, dlouho již eh, diskutovali, ale prostě musí se to odůvodnit to používání v těch eh, třetích zemích. Pokud eh, vymažeme ale ten koncept, pokud to tvoří součást místního stravování, a bude tam jenom, že se to konzumuje ve třetích zemích, tak zda by to mohlo projít pak tím zrychleným postupem. My si tady u toho přejeme uh, pokryt tedy to, že například ten primární produkt, jako třeba ovocné džusy, tak by to mohlo být, ale ne něco jako potravinové doplňky, protože ty určitě netvoří součást běžného stravování. A dále ještě pokud tedy tím pokryjeme tento postup, zase to nemůže být nic nového, museli bychom se tedy vracet zpět ke všem těm podmínkám, i pokud to bude tedy běžné v těch třetích zemích, tak to nemusí být úplně jasně eh, běžné eh, a bezpečné u nás. Takže zase tady to je důležitý prvek jak pro ty třetí země, tak pro nás nám to musí umožnit jednoznačně bezpečný vstup produktu na náš trh. Někdo tady zmínil ten obezřetnostní princip, to ano, to je součást naší potravinové legislativy, uplatňuje se to v konkrétních případech, kdy panuje nejistota ohledně rizika a, a prostě je třeba takto postupovat a uplatňovat ten obezřetnostní princip a tento princip vždy bude uplatnitelný. A co se týče druhu těchto produktů, tady ta, ten rozsah působnosti, tady ano, záměrem komise v návrhu i v tom návrhu projednávaném v rámci eh, eh, jednání. Tady to nebylo nějak omezit, ale spíše objasnit. takže jsme tu navrhli definici, která zajistí, že tedy ta působnost je velice jasná všem, všem operátorům, subjektům, veškerým administrativám, které pracují v oblasti kontroly. A co se týče té právy, kterou navrhuje zpravodajka po pěti letech. Tady my bychom spíše upřednostnili mít tu revizi efektivity legislativy v, té všeobecn- v tom všeobecném zhodnocení eh, komise v rámci WIFIDu. Tam hodnotíme, zda tedy ty cíle, které jsme si přáli obdržet, zajistit, zda tedy byly splněny a nejsme si jistí, zda tedy nějaká striktní zpráva po pěti letech toto naplní. My si přejeme, jak si naplnit ten eh, celkový eh, komplexní obrázek, možná po plynutí další lhůty, eh, aby proběhla hloubková analýza a abychom věděli, jaké dopady celkově tento návrh může mít. Postoj komise, co se týče aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, tady k tomuto návrhu, ty podmínky pro akty, eh, prováděcí akty jsou naplněny, toto je tady náš postoj a abych to zhrnula, tak ještě jednou bych chtěla opravdu poděkovat za ten pozitivní um, Eh, to sdělení od zpravodajky a stínových zpravodajů. Doufám, že tedy toto bude přijato co nejdříve, protože si přejeme, aby prostě tento zjednodušený postup umožnil všem nám v Evropě, abychom měli vysoce kvalitní a bezpečné produkty. Děkuji a opět má slovo paní zpravodajka. Děkuji a děkuji za veškerá vyjádření a obecnou podporu mému přístupu. Několik vyjádření. Za prvé úloha agentury EFSA je důležité zajistit, aby tyto pokyny byly vypracovány, ty nám potom umožňují také jednat na mezinárodním poli s mezinárodními agenturami a vypracovávat společné přehledy, ale ráda s vámi eh, proberu veškeré vaše námitky, které byste mohli vznést. A potom vyjádření Janika k těm 25 rokům. My jsme v textu zachovali lhutu 25 let. Eh, tady byly určité obavy týkající se definice eh, běžné výživy velkého obyvatelstva třetích zemí. Tato definice je poměrně vágní, bylo by potřeba ji nastavit přesněji. Velice ráda pohovořím s komisí o tom, jestli se komise domnívá, že má správnou definici a jak definici ještě dále upřesnit. A ještě zopakuji Eh, že eh, tato dvě stanoviska na téma klonování budou vypracována, budeme je prezentovat a ta debata také proběhne. Děkuji ale přesto za veškerá vyjádření a ráda se v nadcházejících dnech setkám se stínovými zpravodaji nad eh, podrobnostmi. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. října 12 hodin. potom ještě 5. nebo 6. listopadu probereme tyto pozměňovací návrhy a potom také se bude o nich hlasovat. Pravděpodobně to bude 6. listopadu. Chci upozornit na to, že hlavní výbor, výbor Envy, k tomu dnes uspořádává eh, slyšení ve 12.15, takže i zde je příležitost si opatřit detailnější informace. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je bod 11. Otázka jednání o obchodu mezi EU a Japonskem. Hlavní vyjednávač za EU je náměstek ředitele pan Majro Herticioni, ten je s námi zde. Já mu v zápětí udělím slovo, ale ještě předtím máme stálého zpravodaje eh, pro Japonsko, pan eh, Petru Silver Pereira. A ještě předtím, než dám slovo hlavnímu vyjednavači za komisi, dám tedy stručně ještě slovo eh, jemu jako zpravodaji, aby nás uvedl do problematiky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že jsem poctěn tím, že jsem byl jmenován stálým zpravodajem uh, co se týče jednání o obchodní dohodě se, s Japonskem. Velice rád budu toto jednání povedu a pakliže dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou byla první dohoda, kterou parlament schválil, tak s Japonskem to bylo jinak. Bylo to první vyjednávání, které bylo zahájeno za platnosti Lisabonské smlouvy, kdy se parlament ujal svých eh, odpovědností a od počátku eh, bedlivě sledoval eh, proces vyjednávání. To vedlo potom k samotnému zahájení hlavního vyjednávání. Měli jsme tam také zastoupenou delegaci pro styky s Japonskem hned od počátku. Ta se Eh, setkala nejenom se všemi eh, evropskými subjekty, ale také s japonskými hlavními hráči. Byla to jednání na vysoké úrovni. V té době komise přednesla návrh mandátu ke schválení radě parlamentu. Parlament zasáhl velice relevantním způsobem. Evropský parlament požádal radu, aby vyčkala do eh, té doby, než parlament schválí té stanovisko, co se týče směrnice o vyjednávání. A na základě tohoto důležitého precedentu parlament zavedl eh, nový eh, meziinstitucionální postup, který se od té doby uplatňuje. A důvodně se domníváme tomu, že rada velice eh, detailně zvažuje názory parlamentu. Teď vlastně máme rok poté, eh, tedy co můžeme hodnotit ta vyjednávání, ta eh, začala minulý červen a eh, sledujeme, jak byly plněny požadavky parlamentu. Parlament také velice bedlivě naslouchá evropským subjektům zúčastněným, nejrůznějším podnikům a dalším aktérům, kteří se vyjadřují k průběhu vyjednávání. Uvědomujeme si, že v návaznosti na situaci našeho automobilového průmyslu eh, byla, eh, byly vyjádřeny určité pochybnosti, co se týče eh, tarifních bariér a potom také oblast veřejných zakázek a de facto vyloučení evropských podniků, co se týče japonského železničního průmyslu. Bedlivě jsme rovněž naslouchali těm hospodářským subjektům, Eh, kteří, eh, které, které hodnotí japonský eh, trh a také sledují aktivity japonských podniků na evropském trhu. Já bych rád teď vznesl několik otázek směrem k panu Petričianomu. Za prvé bychom uvítali jakékoliv informace, které nám můžete předat o vyjednávání, o tom, co čekáte, co do obsahu jednání příští měsíc. Jak eh, hodnotíte to, jak Japonsko eh, plní cestovní mapu a sledování netarifních a snižování netarifních překážek, jak také vidíte aktuální stav věci, co se týče provádění eh, cestovní mapy eh, v oblasti silničního provozu a železničního průmyslu, eh, jaké závazné závazky jste obdrželi do, od Japonska, že evropské subjekty získají přístup k veřejným zakázkám v Japonsku v oblasti železnic. Tam je totiž určitá bezpečnostní klauzule, na jejímž základě vlastně evropské, eh, evropské díly eh, eh, v oblasti železničního průmyslu nejsou z bezpečnostního hlediska přípustné v Japonsku. Také jsou překážky v oblasti automobilového průmyslu, a které tedy stojí, stojí v cestě evropskému automobilovému průmyslu jeho pronikání na japonský trh. Dále geografické ukazatele. Rád bych se dozvěděl, jestli zde bylo dosaženo nějakého pokroku a potom, jestli došlo ke změně tarifů, jak hodnotíte ambice těchto nabídek, dále otázka, která se týká zemědělsko-potravinářského sektoru, jaké nabídky máme v tomto směru od Japonska. A konečně kapitola týkající se udržitelného rozvoje. Zajímalo by nás, jestli zde došlo k nějakému pokroku a rádi tedy si vyslechneme, čeho jste dosáhli v tom vyjednávání. Nyní a nyní pan Petričane. Děkuji, pane předsedo. Velice mne těší, že mohu být na vašem výboru, abych vám pohovořil o Japonsku. Myslím si, že je to poprvé v této vaší nové sestavě, kdy k vám přicházím. Takže na úvod jenom takový stručný úvod k tomu, co nastalo dosud, a pokusím se také co nejlépe zareagovat na ty dotazy, které pan Silva Pereira položil. Takže ohledně významu jedná se o vůbec nejdůležitější jednání ohledně tedy potenciálu, co se týče hospodářských výsledků a možností růstu. Je to také velice komplexní eh, dohoda. A co se týče té komplexnosti, tak eh, je to srovnatelné s tím, co jsme vyjednali s Kanadou nebo o čem jednáme se Spojenými státy. Japonsko je stále třetí až čtvrtou ekonomikou na světové úrovni, vysoce sofistikovanou zemí. A hlavním důvodem, proč je tedy schudné toto jednání je proto, že Japonci se rozhodli, že budou požadovat závažné změny v způsobu, jak vedou své hospodářství. A i naše agenda v podstatě je slučitelná s tou jejich reformní agendou v mnoha aspektech a to je tedy dobrá příležitost i proto, že stávající vláda Japonska má plány, politickou vůli a stejně tak i mandát, aby mohla provést tyto reformy a to po letech, kdy politika v Japonsku nebyla tak stabilní a nevedla právě k takovým hloubkovým hospodářským reformám. Je to složitá agenda, také proto zaznělo tu automobily u těch tarifních i netarifních aspektech. Je to rozsáhlá agenda. U, v Japonsku se to hovoří o netarifních bariérách, ale my tu vlastně hovoříme o tom, jak my a Japonci můžeme více konvergovat v těch eh, regulačních oblastech. A o čem se tedy jedná s Japonskem. Podobně oni nahlížejí na nás, co se týče mezinárodních standardů. My jsme uh, nesouhlasili s Japonskem s tím, jak transponovat ty mezinárodní pravidla do vnitrostátní legislativy. To je v podstatě takové jádro diskuzi, ale dohodli jsme se o významu těch mezinárodních pravidlech a o tom, jak tedy přizpůsobit ty naše vnitrostátní legislativy těmto pravidlům. Takže je tu velká příležitost, že opravdu se tak nějak naladíme stejně. Pak tedy ty odpovědi na dotazy pana Pereiry. Ještě chci říci, v jaké fázi se nacházíme. Celý proces byl velice dobře připraven. V podstatě se čtyři roky jednalo o zahájení eh, celého tohoto procesu. Již proběhlo první jednání, eh, kde komise předložila eh, hloubkové zhodnocení dopadu proběhly diskuze v parlamentu, na radě, jak poukázal i pan Pereira, tyto byly velice intenzivní. A přesto všechno, ale eh, jsou tu určité tedy obavy, že si nejsme jasní, jak to bude s těmi netarifními bariérami a proto tu přemýšlíme o nějaké doložce, o jejím zapracování. Uh, v podstatě tam došlo k tomu, že tam Japonsko přistoupilo i k nějakým jednostranným krokům a proto tu přemýšlím, tedy, tedy tato jednostraná toto jednoleté období již vypršelo, takže ty netarifní bariéry ty se týkají konkrétně automobilového sektoru Um, Japonsko tady eh, na to nahlíželo tak, že bychom měli vypracovat mezinárodní standardy, nejen ty uplatňované v rámci OSN nebo EU, a abychom tu měli tedy pracovní eh, plán, který bude stejně implementován v Japonsku tak, jako je prováděn u nás. Běžně se tam uplatňuje taková ta praxe nazvaná gold plating a tady můžeme říci, že v některých aspektech došlo k určitému zlepšení, ale pro nás je to stále složité, protože uplatňujeme stejné mezinárodní standardy, ale e, nedošlo tam k podstatnému zlepšení. Takže o tom vyjednáváme s Japonskem. Japonsko tu navrhlo tedy pro ten první jednoletý program určitý balíček zlepšení. Opravdu celá řada eh, z té součásti již byla přijata, takže práce pokračuje a my jsme se dohodli tady s Japonskem, že eh, ta stávající regulace byla už opravdu přežila a je třeba to změnit. Pak další důležitý prvek Eh, té cestovní mapy, ten se týkal potravinových doplňků, to byla taková záležitost, která blokovala to naše jednání v oblasti zemědělství a potravin. Konečně jsme se ale dohodli s Japonskem, že ty přídavky, o kterých se tady hovořilo dlouhá léta, ještě před zahájením jednání bez jakéhokoliv východiska, tak se, tam se to prolomilo a pak tam byla ještě ta cestovní mapa pro oblast železnic. Tady jsme zase zešli z toho závazku vyplynulého zjednání a co se týče tedy objasnění a transparentnosti uplatňování těch eh, určitých záruk, Japonsko si eh, zachovalo A v podstatě dohoda ohledně té cestovní mapy se týkala zejména pochopení toho, jak toto bezpečnostní doložka bude fungovat, na co se bude vztahovat a jak zajistí, že naši operátoři budou mít příležitost prokázat, že jejich vybavení opravdu splňuje ty vysoké bezpečnostní požadavky pro japonské železnice. Uh, Naši operátoři se hodně obávali toho, že se vlastně jasně neví, co se tam vyžaduje a nějaké takové paušální používání té bezpečnostní doložky by jim znemožňovalo jejich působnost. Ale pak jsme se tedy dohodli, pane předsedo, je to komplexní, ale velice efektivní mechanismus v tom jednoletém balíčku, co se týče tedy transparentnosti a objasnění té bezpečnostní doložky a toho, na co se vlastně ona vztahuje. A pak jsme tam měli i takový dobrovolný etický kodex eh, z těch soukromých, eh, to jsou takové tři hlavní ehm, podniky, které operují eh, železnice v, Japonsku, takže tu máme z jejich strany etický kodex, který stanovuje v podstatě jasné podmínky i pro veřejné zakaz, zacházky. A nemohu říci, že jsme úplně, úplně eh, šťastní. Úplně to totiž nevyřeší veškeré ty záležitosti, co se týče přístupu na trhu. Máme tu i ty bezpečnostní doložky pro celou řadu jiných vybavení, nicméně eh, Eh, tady bylo zejména zapotřebí vyřešit ten problém transparentnosti, požadavku na technické vybavení a toho, jak ta bezpečnostní eh, doložka bude legálně uplatňována. Takže i nadále tato bude na pořadu jednání v průběhu dalších eh, jednání s Japonskem. Japonci, mohu říci, v podstatě splnili tu jejich část toho jednoletého balíčku i v rámci revize na radě se nyní hovoří o rozhodnutí o tom, eh, zda tedy došlo i k splnění toho jednoletého balíčku z naší strany. Je tam takové složité, jsou tam technické, složité záležitosti. Úplně eh, tam není jasné, zda ty tři privatizované železniční podniky eh, by plnily veškerá pravidla podle GPA. Musíme se tady dohodnout, eh, zda tedy dojde eh, k vymazání těchto tří podniků, protože nyní jsou soukromé a je důležité tedy se věnovat ještě této záležitosti. Pak spolupráce s Japonskem byla velice dobrá zejména s těmi technickými ministerstvy, s těmi, kteří byli zapojeni do veškerého jednání o těch netarifních bariérách a myslím si, že můžeme důvěřovat v to, že se vše podaří pozitivně uzavřít a také uzavřít v určitém rozumném období. Nemáme nějaké konkrétní lhuty, ale premiér Abehas hovořil o roku 2015 jako o možné lhutě pro dokončení a pokud tedy zvážíme i to, že v červenci 2016 eh, stojí před ním eh, možnost eh, znovu zvolení, tak je to poměrně pravděpodobné podobný termín. Pane předsedo, já jsem řekl, že tady mám, že v to věříme, ale také říkám, že se pokusíme to uzavřít. Je to složité jednání, je to dobrý partner s Japonskem, tradičně máme dobré vztahy, pracoval a pracuje se na tom už hodně dlouho, ale pořád je to velice složité a těžké jednání a máme více než rok na dokončení, to je dostatečná lhůta, ale rozhodně nesmíme tady jak si eh, činit eh, omily ani plýtvat časem. A ještě k tomu, co řekl konkrétně pan Silva Pereira, já už jsem zmínil ty železnice, klidně vám k tomu eh, řeknu více, a nyní automobilky. Když jsme začali jednání, tak hlavní prioritou automobilového průmyslu v Evropě byly standardy v rámci EUNC, a také bych chtěl zdůraznit, že eh, vedení, eh, že eh, tedy se navyšuje produkce v Japonsku a v podstatě se jedná o značková vozidla, luxusní vozidla, a neprodáváme tam mnoho malých aut jako Fiat Punto ale například Fiat Cinquecento, eh, tak jako eh, kvalitní značka, tak to, eh, to se tam prodává. A pře, i přes ty netarifní opatření, tak se toto dostává na trh. Je třeba tedy ale udělat něco, aby všechny automobilky v Evropě měly přístup na japonský trh protože zatím mohly být po celém světě, ale ne zase tolik přístupné v Japonsku. A otázka standardů norem, ta je naprosto zásadní. Je to otázka samozřejmě konkurence i co se týče cen, pokud budou konkurenceschopní v tom tržním segmentu, tak eh, to, pokud tomu tak nebude, tak by to byl velký problém. Takže to je opravdu eh, cíl, který si přejeme splnit společně s evropskými automobilkami. Prodej automobilů, to je důležité samozřejmě, ale až dosud to nebylo zas tak úplně zásadní pro automobilovou strategii. Teď eh, to je nějakých 38% japonského trhu, nicméně eh, se to týká pouze malého segmentu aut, které produkované v Evropě mohou být konkurenční s japonskými automobily. Pak je tu ještě tradiční problém v tom, že se tu nehovoří v těch eh, obchodních dohodách o různých sazbách a daních. Takže možná by to mohly být určité námitky, pokud bychom v obchodní dohodě chtěli hovořit i o evropských daních. Proti tomu by asi všichni byli proti tak jen velice těžko si dokážeme představit uzavření eh, dohody, pokud by se eh, v otázce zdanění automobilu nic v Japonsku nestalo. Tam probíhá v tuto chvíli revize zdanění, zdejména zdanění eh, nepřímých daní a opravdu se zabývají možným dopadem na prodej automobilů a změn v oblasti zdanění. A už jsme zaznamenali určité podstatné kroky, a jako určitý pohyb od toho upřednostňování malých automobilů, co se týče tedy rozměru těch aut e, na malé auta, ale co se týče výkonu jejich motoru a environmentálních dopadů. Takže Všichni místní výrobci eh, si to vzali k srdci, učinili podstatné změny, podstatný pokrok a stále i v této věci s Japonci jednáme. A zeměpisné označení, to tady je složitější, než jsme očekávali. Tradičně Japonci poměrně pozitivně nahlížejí v této oblasti na naše podmínky, ale také tradičně více spolupracují se spojenými státy a spíše by si přáli vyřešit tuto otázku prostřednictvím otázky obchodní značky. Tady došlo k určitému vylepšení, ale ne úplně uspokojivému, alespoň co se naší strany týče. Uh, a je velice důležité, že to, co získáme v jednání s Kanadou, může být modelové a Japonci si uvědomují, jaké jednání probíhá a ujišťují nás tedy, že i v rámci toho jednání jsou ochotní nakonec eh, přistoupit k jiným podmínkám, než eh, jaký byl jejich postoj dosud. Takže ale uvidíme, jak k tomu bude Celá a oblast eh, potravinářská, zemědělská. Ehm, tady určitě eh, to bude velice víno, výhodné mít takovouto dohodu s Japonskem. První taková nabídka Japonska je, řekněme, přijatelná. Eh, nebudu to hodnotit nijak pozitivněji než eh, takto a musím říci, že jednání probíhá, musí proběhnout a je jasné, že pokud Japonsko chce, aby Evropa snížila své eh, tarify na automobilky a na jiné produkty, tak si přejeme zase mít plný eh, přístup na jejich trhy pro naše zemědělské produkty. Já se, pane předsedo, omlouvám, že jsem hovořil tak ze široka, čekám na vaše otázky. Děkuji, ano. Kolegové, budeme muset se velice krotit v našich příspěvcích debatních, jinak nám nezbude uh, čas na další bod na našem pořadu jednání. První se hlásí pan Malejza za EPP, stínový. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Bylo řečeno, že provádění toho jednoletého balíčku, co se týče veřejných eh, zakázek na železnice, že eh, jednání eh, v Japonsku povede k blízké akceptaci v Evropě, což vlastně povede k lepšímu přístupu na japonský trh. Jakým způsobem se chystá eh, komise efektivně otevřít japonský železniční trh, který je víceméně ještě téměř zcela uzavřen evropským dodavatelům eh, železničních produktů s ohledem na to, že už nebude mít tedy eh, na pomoc seznam těch tří subjektů jednání tamní společnosti je netransparentní a používají stále ještě eh, v zakázkách, v zakázkovém řízení netransparentní postupy. Další otázka. EU a Japonsko se dohodly na problémech a na eh, využití pomoci mezinárodních partnerů EU, eh, e i když ti také omezují přístup na své trhu. Jakým způsobem se chystáte zvládnout tyto problémy? Děkuji, Sarali. Děkuji, pane předsedo. Náš zpravodaj se dotkl celé řady aspektů. Zmínil se o otázkách eh, v souvislosti eh, s veřejnými zakázkami, teď to také zaznělo a také odstranění necelních překážek. Já bych rád požádal o dvě drobné záležitosti. Za prvé, nejsem si jist, jestli jsem správně pochopil tu poznámku o zdanění. Eh, vy jste se zmínil o tom problému kej... velkých velkých automobilů v porovnání s, mabí, s malými automobily z EU, jestli byste to mohl dovysvětlit. A za druhé, co se týče situace poskytování finančních a právních služeb, jaký je přístup těchto subjektů z EU na japonský trh. Už to tady zaznělo, ale jestli byste mohl poskytnout podrobnější informace. Děkuji. Děkuji, Martě. Děkuji za příležitost hovořit o evropsko-japonském vyjednávání. Už mnohé zaznělo, co se týče veřejných zakázek, také bych se ráda dozvěděla víc. Moje otázka se týká aktuálního tématu eh, v návaznosti na TTIP, což je ICTS, e Austrálie a Eh, Japonsko uzavřelo dohodu bez ICDS, co to znamená pro komisi a chci se také zeptat, jak vypadají debaty na téma jaderná energie a jakou, jaký ná, jakou návaznost to má na evropský trh s energiemi a jestli se vedou debaty ještě v návaznosti na nehodu ve Fukušimě a konečně, jak vypadá, vypadají klauzule na obranu lidských práv. Eh, chceme eh, v kontextu této dohody eh, také zdůraznit klauzuly týkající se možnosti zrušení trestu smrti v Japonsku, jak to vypadá v tomto ohledu. Helmut, děkuji. Pane předsedo, chci eh, poděkovat oběma eh, zpravodajům i zástupci komise za podrobný briefing. Mám tři otázky. My vyjednáváme v rámci takového komplexního rámce a i Japonci zároveň vyjednávají eh, s USA v rámci TTIP. Má to nějaký dopad na bilaterální debaty, které vedeme s Japonci za druhé, eh, jak rychle je potřeba dosáhnout eh, dohody abych, a, abychom dosáhli toho, že Japonsko eh, bude souhlasit s tím, že bude vyjednávat s Čínou. Je tady nějaký časový tlak, neboli jakou návaznost je tady třeba vidět. V ohledu na jednání Japonců s dalšími partnery. A za třetí, vy jste hovořil o některých eh, domácích problémech na japonském trhu, vnitrostátních problémech. Je potřeba, abychom nějak přizpůsobovali evropské normy aby se nám podařilo dosáhnout průlomu a abychom získali přístup na japonský trh a co to znamená pro tedy vzbuzení větší ochoty na japonské straně. Já budu velice stručný a mám jednu velice jednoduchou otázku. Eh, jedná se mi o získání informací nechci vás kritizovat. Jak vypadá podle vašeho názoru strategie načasování těchto vyjednávání? Nebo řeknu to takhle. Domníváte se, nebo jakou možnost vidíte, že se podaří eh, dosáhnout eh, uzavření této dohody v rámci funkčního období tohoto parlamentu? Snažil jsem se to tedy naformulovat eh, co nej obecněji nebo nejneutrálněji. Dvě stručné otázky. Proč se komise tolik zabývá delistingem všech členů eh, eh, K, K, KPA? Já tomu nerozumím. Nemyslíte si, že propojování tohoto delistingu, odstranění ze seznamu, eh, že to velice stíží dialog s Japonskem, protože nakonec Japonsko skutečně projevilo veliké úsilí během prvního roku vyjednávání tím, že e, souhlasilo s tou cestovní mapou NDP. Nebylo by lepší vést tato jednání na základě japonské ochoty spolupracovat a budovat partnerství mezi evropskými a japonskými společnostmi? Toto už nějakou dobu funguje. Eh, jedna evropská společnost nedávno získala eh, získala eh, tedy smlouvu na dodávku na japonské železnice. Teď mám ještě šest příspěvků do debaty, tím je seznam řečníků vyčerpán. Pan Průst. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už to zaznělo z Evropské komise, dnes víme, že eh, se toto týká také železničního balíčku. A já si dovolím na tomto místě položit otázku na mandát. Eh, proč by toto měl být jediný subjekt, který se věnuje vstupu služeb na jednotný trh v rámci komise kde eh, za toto měl odpovědnost pan Barnier. Vím, že eh, v Japonsku jsou dva provozovatelé, eh, kteří mají veřejnoprávní statut, protože tam byla účast japonského státu. Od té doby se však privatizovali. A můžete také potvrdit, že tři soukromí operátoři, kteří měli 60% podíl na japonském trhu, by eh, měli mít také informace o tom, jak vstoupit na trh, zda by to nemohlo ohrozit náš trh. A eh, jste přesvědčeni, že právě tito provozovatele eh, umožní konkure- hospodářskou soutěž s evropskými provozovateli. Představme si možnost krize. Toto téma je velmi důležité. Hovoříte o tom, jaké výhody to přinese v Evro- Evropě. 90 90% eh, právě eh, těchto dohod eh, zajišťuje rovný přístup v přístupu na trh veřejnými zakázkami. Ale představme si, že Japonci by mohli mít poté snažší podmínky a dovolte mi říci, že v tomto smyslu je uvažování komise vzdáleno realitě. Proč vyjednávat, když už nemůžeme udělat nic a v souvislosti s těmito třemi provozovateli, kteří e, neplní závazky, ale zároveň bychom měli, e, neměli od nich žádnou záruku, že své sliby splní. A nevím, e, proč nebyly konzultovány subjekty v Evropě, konkrétně v rámci konzultací, jaké otázky měly být kladeny Paní Kelly, děkuji vám. Já jsem velmi rád, když slyším nové informace ve, e, o vyjednávání s Japonskem. Někteří poslanci kladou otázky, e, e, které ukazují, že to je velice důležité téma pro nás. Neměli bychom však veškerý význam přikládat pouze dohodě TTIP. typ Ehm, nesmíme zapomínat na další zeměpisné oblasti a právě Japonsko je klíčový hráč. Mám stručné otázky. Zmínil jste termín příštího roku rok tedy 2015, kdy, eh, ale pokud se nepodaří dohodnout do konce roku 2015, tak eh, uvidíme, jak to bude vypadat v Japonsku po volbách v roce 2016. Eh, jaké příležitosti eh, a jaká rizika jsou pro evropské zemědělství v této dohodě? Děkuji. Paní Reding. Já bych na úvod ráda podotkla, že souhlasím s otázkou pana Prusta a e, podstatné je, abychom se pouze nezavazovali e, v textu, nejbrž e, abychom dokázali v praxi realizovat e, tyto aspekty a abychom e, dokázali plnit sliby. Druhá otázka. Samozřejmě vyjednáváme na různých místech té typ transpacifické partnerství. Máme SPA, další druh dohody o volném obchodu a kde najdeme eh, koherentnost, kde je koordinace mezi eh, vyjednávacími týmy. Mohlo by proběhnout trilaterální regulační spolupráce a jak jsou eh, konzistentní při vyjednávání s Japonskem v oblasti služeb. Děkuji. Paní Lepen. Japonsko je zemí, kde eh, ubyde počet obyvatel v následných v následných letech. Eh, také růst ekonomicky tam bude výrazně nižší. Eh, jaký zájem, kdo má zájem na podep psání této dohody Japonsko k nám může vyvést jenom recesi a deflaci ale eh, Manuel Todd a další nám ukázali, že to je model, který je velmi specifický. Evropská unie bude otvírat své trhy úplně, včetně trhy veřejnými zakázkami eh, a to bude chránit japonský trh zvenku, ale zároveň Japonci svůj trh nikdy neotevřou. V podstatě eh, si klademe tedy otázku, proč otevřít všechny otevřeny světové trhy. Pokud by všechny trhy byly otevřeny, mohli bychom fungovat ekonomicky a měli bychom spolupracovat především se svými sousedy, abychom dosáhli společného růstu všech velmocí, e, tak nám je jasné, že tento postup nám nikdy nepomůže. E, musíme říci, že přístup k veřejným zakázkám nám takto nepomůže. Právě toto je e, černá stránka dohody o volném obchodu. Víme, že 35 trhu s automobilem byly podléhat těmto nařízením. 40 e, japonských automobilů jsou mini automobily, které ani Evropané nechtějí a také e, jejich e, představy o bezpečnosti jsou jiné než ty naše. Obecně nám pak Japonci budou zabraňovat prodeji našich automobilů eh, v Japonsku s tím, že evropský trh je velmi transparentní. Obávám se, že tato dohoda o volném obchodu eh, výrazně eh, poškodí Evropu, tak jak bylo již zmíněno mnohokrát. Ehm, myslím, že právě by byla chyba tím, touto cestou postupovat eh, pouze na základě politických a ideologických rozhodnutí. Paní Rodriguez Pren. Děkuji, pane předsedo. V první řadě také chci poděkovat zástupci komise a pogratulovat mu k jednání s Japonskem a poděkovat za to, že se k nám dnes dostavil první řadě bych ale chtěla nadnést jednu věc. Vy jste hovořil o takové změně, co se týče orientace té eh, strategie v hospodářském v hospodářství, ale my zatím nevíme, zda tedy i ty provedené změny v reálu budou odpovídat těm hodnotám, které si všichni přejí. Může to mít odezvu, dopad na konkurenceschopnost a na další aspekty, zejména co se týče automobilového průmyslu v Japonsku. A pak jsou tu další věci, jako právě ta doložka v rámci dohody, uh, Eh, pak jsou to zase pozitivní dopady, eh, které třeba ty automobily, které jsou, řekněme, eh, zelenější, zabývají se více těmi environmentálními aspekty, tak ty mohou být důležitou součástí této dohody a dobré pro obě strany pak odstranění těch netarifních bariér, to je zase aspekt, který je velice důležitý, ale myslím, že takové protikladné je to takové určité uspokojení nad tím zrušením těch netarifních bariér a pak to, eh, co já slýchávám od zástupců automobilového průmyslu, kteří eh, jsou třeba usazeni v naší zemi, tedy ve Španělsku, protože oni říkají, že oni tu nezaznamenávají nějaké podstatné zlepšení právě v této oblasti. A pak ještě bych eh, chtěla položit jednu otázku, protože paní Malstrom, když tu byla, Eh, na svém slyšení, tak se zmínila o možnosti zavedení bezpečnostních doložek a chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby právě v této dohodě s Japonskem byly zahrnuty bilaterální bezpečnostní doložky a pokud ano, tak jaká přechodná období budou mít, co se týče tedy jejich eh, vstupu v platnost. Děkuji. Onorevole Cicu, Presidente. Grazie. Eh, credo che bisogna... Vážení poslanci, pane předsedo, co mě se týče, musíme poblahopřát zástupci komise za skutečně detailní obrázek vykreslení té situace. Podívejme se také na nějaké číselné ukazatele a zjistěme, jestli je možné je potvrdit. Na základě studovaných údajů jsme zjistili, že růst v návaznosti na Japonsko bude 0,6 až 0,8 HDP v Evropě. A tato obchodní dohoda by mohla umožnit vývoz z EU do Japonska až o 32 což by mohlo pomoci vytvořit 420 tisíc pracovních míst. A mohlo by to také nastartovat slušný růst, zvlášť v automobilovém průmyslu, což by hovořilo ve prospěch, což by, promiňte, což by také mohlo způsobit ztrátu pracovních příležitostí? Jak to naformulovat? Je potřeba zvážit různé aspekty, jsou zde závažné problémy dopadu. Eh, komise postupovala obezřetně ve svém postoji k této dohodě a předběžné hodnocení dopadů by nám umožnilo zjistit, jak situaci znovu vyvážit. A to by se týkalo také eh, oblasti zemědělství. Nyní má komise 10 minut na odpověď, na poskytnutí odpovědi. Eh, pane předsedo, jste stále lakomnější, co se týče eh, co se týče toho poskytnutého času. Začnu auty. Velký problém pro řadu poslanců. Připomínám, více než dvě třetiny japonských aut prodávaných v Evropě se také v Evropě vyrábějí. Připomínám, že teď vyvážíme do Japonska více aut, než Japonsko vyváží do Evropy. Připomínám, že hlavní problém našeho automobilového průmyslu je náš vnitřní domácí trh. Takže nepřipisujme Japonsku a dohodě s Japonskem veškeré problémy evropského automobilového průmyslu. Přesto ovšem by eh, mohla dohoda s Japonskem mít závažný dopad na náš automobilový průmysl a komise jako vyjednavač to bere naprosto v úvahu. Právě tak, jako to bylo v radě, když se rozhodovala, jaký vyjednávací mandát komisi udělí. Čísla, která uvedl pan Čiko, pocházejí z našeho předběžného hodnocení dopadů. Jak už jsem řekl, je to poprvé, kdy komise ještě před navržením vyjednávací směrnice přichází s, plnou, s plným hodnocením dopadů eh, který celá léta vypracováváme, co se týče legislativních návrhů. Metody, metodologicky to bylo velice um, složité, protože vlastně nestojíme před konkrétním projektem, stojíme před odhadem, jak bude mět vypadat finální dohoda, kterou chceme vyjednat. Nicméně čísla jsou taková, jaká jsou a ta nejvyšší čísla, a platí to oběma směry, Eh, skromnější dohoda nevytvoří 400 tisíc eh, pracovních příležitostí v Evropě a nebude možná mít ani žádný dopad na vytvoření pracovní příležitostí v Evropě. Takže eh, tato čísla jsou, řekněme, důvěryhodným indikátorem trendu, ale není to nic přesného. Hlavní překážkou pro automobilový průmysl prodat do Japonska více aut a více typů, to jsou normy našich automobilů. Ne kvůli tomu, že by Japonci měli radikálně odlišné normy, než máme my. Japonsko je aktivním členem eh, komise a pracovní, eh, pracovním členem eh, komise pro přípravu automobilových norem. Japonsko provádí tyto normy méně přísně než Evropská unie a e, při provádění si tam doplňuje ještě některé elementy, které my neuplatňujeme. V tom je problém, ale v zásadě ty automobilové normy jsou stejné, což také vysvětluje, proč Japonci nemají problém vyvážet e, auta do Evropy a proč my nemusíme naše normy přizpůsobovat my bychom se chtěli dohodnout na eh, striktní a plné implementace mezinárodních norem. Eh, a z tohoto hlediska taky budeme chtít úžeji spolupracovat s velkými eh, výrobci automobilů na celém světě v návaznosti na tuto dohodu, zejména s výrobci v USA, ne kvůli tomu, že by měli jiné eh, názory na ty normy než my a Japonci, takže nelze očekávat, že nějaké zázraky ehm, v brzké době, ale je to možnost. Pravdou také je, že přetrvávají i další překážky na straně Japonska, Zazněla tady eh, otázka distribuce, ale my jsme se vyjádřili v tomto směru. Japonci přišli s jednostranným ústupkem v tomto směru. A máme lepší příležitost vytvořit distribuční síť v Japonsku. Je politování hodné, že eh, řada dovozců evropských aut toto Eh, využila v Japonsku, a, ale evropští výrobci aut sami toto eh, nevyužili. Otázka daní a cel je důležitá, představuje to 30 japonského trhu. Na druhou stranu jsou určité důvody pro tyto eh, daňové výhody. Hovoříme o malých automobilech pro venkovské obyvatelstvo, hovoříme o sociální motivaci v tomto směru Snažíme se přesvědčit Japonce, že je možné tyto cíle plnit i jiným způsobem a je tady i další cený cíl, který, eh, který eh, Japonci sledují a to je lepší ekologická výkonnost těchto aut. Japonci chtějí tímto směrem jít. Můžeme toto zapracovat do té obchodní dohody. My v obchodních dohodách nevyjednáváme o daňových sazbách. E, na to mandát nemáme. Myslím, že nikdy tento mandát ani mít nebudeme. My se snažíme Japonce e, přesvědčit, že vzhledem k tomu, že provádějí reformu daní, že by to měli udělat takovým způsobem, který bude ve shodě s jejich Eh, cíly, ale že by jim to také mělo usnadnit eh, posléze přijmout dohodu o obchodě mezi EU a Japonskem. Uvidíme, jak dopadne výsledek. Ten výsledek zatím není zcela uspokojivý, my to také nepředstíráme, že by byl. Ale ještě nejsme u konce. Veřejné zakázky, další sporné téma. Připomínám, že soukromá společnost v každé zemi eh, nepodléhá pravidlům pro Eh, udělování veřejných zakázek. Ty tři eh, japonské železniční společnosti nepodléhají žádným pravidlům pro udělování veřejných zakázek. Ani japonským, ani světovým. Japonci nás obvinují z nespravedlivého přístupu a ten delisting těchto eh, těchto společností vlastně z GPA jsme provedli, protože jsme nebyli spokojeni s japonským postupem, nevěděli jsme, čeho se týká, jak funguje, jakým způsobem naši eh, výrobci mohou prokázat, že plní ty bezpečnostní požadavky, nedostali k tomu příležitost. Ale co se týče dopadu Eh, vlastně eh, existence nebo neexistence těchto tří společností eh, na tom seznamu, ten dopad není žádný. A to už celé dekády. Nemá to žádný dopad. Prostě to Japonsko pouze politicky dráždí. Jak někdo řekl, Japonsko má pocit, že se k němu Evropská unie staví jinak než v, jakéko, než v jakékoliv eh, jiné členské zemi GPA. My jsme to udělali, protože Japonci také nepostupovali férově. Eh, v prvním roce vyjednávání jsme dosáhli balíčku, jehož eh, účelem bylo odstranit vlastně tento problém pro Japonska a také odstranit některé další překážky. Služby komise se domnívají, že toho se podařilo dosáhnout. Cílem bylo nezískat eh, větší, do, větší přístup na japonský trh, co se týče železničních výrobků. Toho se třeba podaří dosáhnout později, ale já si neuvěd, neumím představit, že by komise, radě a parlamentu eh, předložila dohodu, která by neobsahovala alespoň eh, tedy slušné otevření japonského železničního trhu pro evropské podniky. je, eh, nejedná se pouze o, o, eh, o šikanzen, jedná se o, eh, i o další ehm, výrobky, širokou škálu výrobků pro železnice. Budou se uplatňovat zcela jasná a transparentní pravidla, která umožní Evropanům vstup na japonský trh. Já si myslím, že mnoho Shinkansenu se neprodává v Evropě podobně jako se TŽV neprodává v Japonsku, ale je to jenom jeden segment evropského železničního průmyslu a my musíme mít na paměti zájmy celé šíře toho železničního průmyslu. My jsme hovořili se zástupci eh, tohoto oboru a ti eh, přiznali, že eh, tedy delisting nebo listing eh, těch japonských společností má také bezpečnostní dopady eh, nebo důvody. Tou bezpečností se musíme zabývat a dosažení té dohody ale vychází z dobré víry na obou stranách. Bez ní není nic možné, to je nedílnou součástí všech mezinárodních dohod bez dobré víry nelze ničeho dosáhnout. Co se týče eh, veřejných zakázek, zakázek eh, ta otázka železnic zastírá skutečnost, že my máme zájem o veřejné zakázky v Japonsku v mnoha jiných oblastech a to se ještě nepodařilo z Japonci otevřít kvůli tomu, eh, že vlastně stále stojí v cestě ta doložka o bezpečnosti provozu. Já bych rád otevřel toto téma v řadě dalších odvětví, než se, oběd, eh, než se zaměřovat jenom na jedno pododvětví jednoho průmyslu. Eh, rád poskytnu individuálně odpovědi poslancům nebo jejich asistentům, eh, kdykoliv si to budou přát, protože nestihnu odpovědět na všechny otázky, které zde eh, zazněly. Eh, načasování 2015 je rozumné, rozumný termín, nevím, jestli se nám to podaří, možné to je, ale jisté to není. Co se stane, když se nám to nepodaří, nevím, teď to ještě odhadnout nelze Nelze také předvídat výsledek japonských voleb v roce 2016. Když eh, současný premiér vyhraje volby, budeme mít stejně, eh, stejného partnera, může mít stejný názor, jaký má dnes, anebo se jeho názory vyvinou. Je ta, ta eh, interní reforma v Japonsku je pro současného premiéra důležitá a my nemůžeme dosáhnout dohody eh, která by, s Japonskem, která by byla v rozporu eh, s jejich plány interních reform. Takže se musíme maximálně snažit uzavřít tuto dohodu v tom očekávaném termínu. Eh, další vyjednávání, ano, jsou tady Eh, velké interference eh, s TTIPem. Eh, USA jsou velkým partnerem pro Japonce, zrovna tak jako pro nás. To se promítá do řady oblastí. Koordinace mezi vyjednavači za různé země je skutečně malá, protože v rámci takovýchto vyjednávání je příliš prostoru pro sobectví. My se domníváme, že ty interference, které jsou, lze zvládnout. Myslím, že se neprojeví velký vliv vyjednávání mezi Japonskem a Čínou. Ambice jsou odlišné, načasování eh, je odlišné a výhledy nejisté. Takže, eh, pane předsedo, eh, už mi nezbývá zřejmě žádný čas a mnozí asi nebudou spokojeni s mými odpovědi, ale jak jsem řekl, mohu eh, na zbytek eh, otázek eh, odpovědět individuálně těm poslancům, kteří teď uspokojeni nebyli. Děkuji a jistě to není naposledy, co máme příležitost s vámi na toto téma hovořit vyjednávání mezi EU a Japonska. Rychle ještě odezva zpravodaje. Chceme jenom poděkovat panu Petričánovi mu za odpovědi, za vysvětlení. Je to pro nás velmi užitečné. Ta rozprava byla nesmírně zajímavá a je zcela jistě dokladem, že zde máme výjimečnou příležitost pro mezinárodní obchod. Avšak musím říci, že jsem také rád, že Eh, proběhnou dodatečná vyjednávání o vstupu na trh na základě pokroku, kterého již bylo dosaženo. A k tomuto tématu se samozřejmě ještě vrátíme, konkrétně po sedmém vyjednávacím kole na eh, prvním jednání eh, dočasné skupiny pro Japonsko. Děkujeme. Vážení kolegové, odložím zasedání koordinátorů, začneme ve 12 hodin s koordinátory. Budeme se věnovat půl hodiny Ukrajině, je to velmi důležité téma a začneme eh, přímo eh, s otázkou obchodních preferencí Ukrajině. Vážení eh, kolegové, v souvislosti s Ukrajinou a dohodou o partnerství zde máme jsme tady naplánovali debaty, která souvisí eh, s odložením předběžného vstoupení v platnost asociační dohody s Ukrajinou, to je s tím spojeno. Komise nás vyzývá, eh, abychom prodloužili ty eh, obchodní podmínky, eh, které máme nastaveny s Ukrajinou, které mají doběhnout 1. listopadu tohoto roku. To je zvláštní možnost. My jsme takový postup ještě nikdy nenastolili a z tohoto titulu tady jsou dva zvláštní požadavky. Ten jeden požadavek samozřejmě je, abychom eh, ostatní, eh, abychom zajistili možnost tedy eh, obchodních preferencí spojili s dodržováním základních lidských práv, svobod a právního státu, tak jak je to ukotveno v asociační dohodě. Tato základní podmínka myslím, je nyní naplněná, protože byla přijata do toho návrhu eh, obchodních eh, preferencí, tak jak to bylo nastaveno během debat počátkem letošního roku. A ta druhá zásadní podmínka je ta, že bychom se měli dozvědět něco o tom, jak vlast, jaký dopad mají ty obchodní preference a zde komise konečně podle mého názoru vypracovala hodnocení těchto ekonomických dopadů těch obchodních preferencí. Předložila je, takže je možné vyhodnotit, jaký dopad to také bude mít na naši ekonomiku. Takže z hlediska eh, toho faktu, že jsme museli tento bod eh, skutečně na poslední chvíli vložit do našeho pořadu jednání, je tady možnost použití nebo snahy o zjednodušený postup, abychom mohli včas reagovat na eh, tento vývoj. Velvyslanec eh, Ukrajiny mi poslal dopis v tomto smyslu, kde vidí eh, nezbytnost tedy rychlého postupu, ale upozorňuje na to, že závazky, které jsou obsaženy eh, v dopise komise, budou dodrženy. Za druhé jsem dostal eh, e-mail od italského předsedy rady, který mě eh, upozorňuje, že eh, tento návrh byl diskutován 26. září ve výboru pro obchod a žádná členská země z té 28. se k tomu nepostavila negativně. Takže máme zde určitý kontakt, že ty e, dvě základní podmínky, které jsme nastavili komisi, byly splněny ze strany Ukrajiny, ale i ze strany tedy naší osmadvacítky. Máme tady e, jednohlasný postoj celé Evropské unie k tomuto návrhu. Takže jestli s tím souhlasíte, tak bychom mohli postupovat podle zjednodušeného postupu, což znamená, že vypracujeme zprávu bez pozměňovacích návrhů, kterou nabídneme plénu. A, a e, tuto možnost vám nabídnu ke konci této debaty e, k prohlasování. podle jakého pravidla eh, vznášíte otázku. Já se chci zeptat na to hlasování. Říkáte, že se bude hlasovat za 20 minut, možná jsem vám špatně rozuměl. My jsme na začátku našeho zasedání schválili pořad jednání a pod bodem 12 máme výměna názorů, výměna, výměna názorů, eh, eh, schválení urychleného řízení. Já tomu chci jenom porozumět. Říkáte mi, že skutečně se za někdy za pět minut 12 bude konat hlasování? Pane předsedo, to mi opravdu chcete říci? No, ano, ano, vy... Tak mluvte německy. Můžete říct ano, říci ano, anebo ne. Ale já tomu opravdu chci porozumět. Ano, pakliže v rámci debaty se dohodneme na tomto zjednodušeném postupu, tak bude potřeba to prohlasovat. Dobře, takže já jsem musím, eh, tak jednacímu řádu, já žádám, aby toto hlasování eh, bylo odloženo, protože to není demokratické. Já proti tomu protestuji. Já navrhuji, aby to vše postupovalo řádně, že nejprve veďme debatu, uvidíme, jak to všechno bude vypadat a z toho třeba vyplyne, jestli bude vůbec potřeba hlasovat, protože kdyby to skutečně uh, nutné bylo, i my bychom museli přivolat naše poslance na poslední chvíli. Možná se nám podaří dosáhnout koncenzu, v rámci tohoto postupu a já se k tomu vrátím ještě, až dostanu eh, v této debatě hlas. Ano, přesně takto budeme postupovat. Není nutné, není nezbytné, abychom hlasovali a eh, máme, máme kvár, eh, má, jak, bude, jak by vypadaly podmínky kvora. To znamená minim, minimální počet přítomných poslanců pro toto hlasování. Ano, potřebujeme 11 poslanců, abychom mohli hlasovat eh, ve výboru a na zamítnutí návrhu eh, by stačily čtyři hlasy. Dobře, takže začneme s tou debatou a první dostane hlas EPP. Prosím, pane Lamprechter. Thank you, Mr. Chairman. Uh, indeed... Děkuji vám, pane předsedo. Zmínil jste, že jsme v mimořádné situaci ve vztahu k současným událostem a není to poprvé, co výraz mimořádný padl na jednání. Ehm, my jsme měli mimořádnou situaci minule ve Štrasburku, když jsme hlasovali pro dohodu a myslím si, že celá situace na Ukrajině eh, by mohla být popsána jako mimořádná. Děkuji vám, že jste tento bod e, zařadil na pořad jednání, protože je to neodkladná záležitost a je důležitá. E, Ukrajina musí bojovat na všech frontách za svoji územní celistvost, setkává se se zásadními e, finančními a hospodářskými problémy, zároveň prochází reformami. Naší povinností je pomoci Ukrajině zvládnout tyto velké, tech, velké tlaky, především hlavně ohledně velkého tlaku ze strany Putina a zároveň pokračovat v reformách, rozšíření nařízení na, eh, na dobu, kdy bylo eh, dohodnuto toto ponechat na 15 měsíců. My, řada z nás byla nespokojená s dohodou z 12. září, ale pokud máme teď možnost rozšířit působnost nařízení, by bylo jasné eh, znamení, že Evropská unie dokáže jednat rychle a efektivně a je ochotná pomoci Eh, tam, kde je potřeba. Eh, a i když nařízení nebude v účinnosti od 1.11. okamžitě podniky budou eh, moci muset pracovat v nepreferenčním režimu a budou se potýkat s velkými obtížemi. Ehm, Evropská unie dává ehm, samozřejmě přednost tomu, kdyby eh, ta, to dohoda s Ukrajinou eh, výrazně pomohla v obchodování a slabila by vliv ruského trhu. Zároveň je to také eh, snaha připravit Ukrajinu na budoucí členství v Unii. A samozřejmě víme, že tato situace je nezvyklá, nemůžeme se pohybovat běžnými kroky, proto souhlasím se zjednodušeným postupem a měli bychom mít alespoň v jedna, mimořádné jednání 20. října a pak by se mělo hlasovat na plenárním zasedání. To je tedy jediná možnost, aby tyto preference byly garantovány Ukrajině bez přerušení. Děkuji, David Martin. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem eh, rozhodně nejsem nikdy zastáncem zrychlených postupů, ale tady kolega má pravdu, protože to, eh, to je skutečně mimořádná situace a nevytváříme tím žádnou novou politickou oblast, pouze zakrýváme mezeru mezi eh, vypršením dočasného systému preferencí a novým, novou prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu Eh, takže nejde tolik o změnu na poslední chvíli, spíše jde o překlednutí mezery. Hledáme cestu, jak vyřešit dočasné vakum a pokud bychom nedokázali reagovat rychle, dohoda vyprší 1. listopadu, eh, tak to vyvolá zásadní nejistotu. A to vzhledem eh, k současnému turbulentnímu vztahu Ukrajiny s Ruskem, by bylo důležité, abychom zachovali stabilní a otevřený trh s Ukrajinou, proto bychom měli zrychlený postup a jeho harmonogram odsouhlasit a na věc, které je důležitá pro naší frakci, tedy článek 2 zmiňuje problematiku lidských práv, sice ne tak výrazně, jak bychom si představovali, ale alespoň to tam je zmíněno. Děkuji mnohokrát, Lucie. Trzeba pochwalić Komisję Europejską za mm, tą politykę niewątpliwie elastyczną, jeżeli chodzi o. Mm, Děkuji. myslím si, že politika Evropské unie vůči Evropské unie je flexibilní a prodloužení těch eh, ehm, cel na zboží pocházející z Ukrajiny nebo jejich odstranění, to je dobrým krokem. Myslím si, že tady i v tomto tak náročném období dochází k významným eh, obchodním vztahům a eh, myslím si, že Evropská komise by měla objasnit všechny naše pochybnosti, které se týkají navržených řešení. Zda toto řešení je pouze dočasné, je to jasný výsledek ruských vlivů. A pak druhá otázka. Evropská on komise může opravdu prohlásit, že neumožní ty nevýhodné revize dohody o asociační dohody. Víme, že Moskva předložila celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Již tu zaznělo, že se jedná o mimořádnou situaci, ale je třeba pochopit, proč je mimořádná a proto musíme jít zpět až do události z poloviny září. A nyní tu hovoříme, tedy máme takovou příležitost, abych já zdůraznila i mé obavy v této věci. Na poslední chvíli jsme ze strany komise byli informováni, Ostatně jsme si to i přečetli ve zprávách, že tři, eh, třistranné dohody mezi eh, Ruskem, EU a Ukrajinou se dohodly odložit ukončení určitých aspektů té asociační dohody, ale nám to bylo předloženo jako hotová věc. V podstatě tedy záležitost, která nemůže být nějakým způsobem změněna a myslím si, že to je složité, protože my jsme neznali podrobnosti, nemohli o tom nějak hlasovat a v rámci toho rozsáhlého kontextu by to tak mělo být a jen čistě pro informaci chci říci, že by to nemělo být opakováno, nemělo by k něčemu opravdu takto eh, docházet. Neměl by být nikdo nucen nikým měnit třeba bilaterální dohody a nemělo by k tomu znovu docházet, aby si členové Evropského parlamentu o takových věcech přečetli z tisku a nebyli řádně informováni předem. A eh, Doufám, že tedy i tady ve výboru se tímto budeme věnovat a i ve vztahu v jednání s, s komisí kandidát eh, při slyšení prohlásil, že nebude tu nějaká vůle měnit text. Takže situace s Ukrajinou je politicky příliš citlivá a příliš významná, abychom my byli nějak zablokováni čistě postupy. Takže pokud využijeme eh, zjednodušený postup, zde by byl vhodný. Ale Zároveň si myslím, že naše skupina to může podpořit, ale je třeba brát v potaz ten širší obrázek, a brát potaz všechny, kteří jsou zapojeni do té oblasti obchodu a vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou a námi. Nicméně opravdu bych chtěla, aby toto se nestalo nějakým špatným precedentem. Je to velice důležité, měla by to být výjimka, parlament by neměl být tak nějak nucen jít do nějaké slepé uličky a nemoci ovlivňovat eh, události. My opravdu se potřebujeme mít možnost vyjádřit k těmto událostem i k takovýmto dohodám. A i v dohodě s novým komisařem je třeba hovořit o struktuře těchto postupů, protože se obávám, že toto není naposledy, kdy otázka obchodu je tu politizována. Děkuji. Jakožto předseda tohoto výboru eh, mohu pouze opravdu eh, se připojit k tomu, co Matěj řekl. Děkuji, pane předsedo. Eh, přirozeně já to vidím trochu jinak. My už jsme o tom hodně eh, debatovali, jak se k tomu postavit a už naposledy, když jsme jednostraně schválili ve výboru tyto obchodní podmínky, tak bylo řečeno, že vlastně musíme Eh, přeskoumat, co to bude eh, znamenat pro jednotlivé národní ekonomiky. A já bych rád od komise věděl, jak to vypadá také eh, s kompatibilitou těchto opatření s VTO. Za druhé, jaká přesná čísla to znamená pro národní ekonomiky EU vinou těch snížených příjmů odstraněním cel. Doposud to bylo 500 milionů eur za 6 měsíců, teď slyšíme, eh, že to bude 1,6 miliard euro méně a to bude také důležité pro občany Evropy, aby věděli, co mají očekávat. Za třetí, jak to teď vypadá a Martě Šárke už hovořila o těch třístranných jednáních. Jak to teď vlastně vypadá a jak to bude vypadat dál? My totiž nevíme, co se děje v zákulisí. A samozřejmě nenechme se eh, vydírat Ruskou federací, ale musíme s tím také vlastně odpovědně eh, zacházet. My musíme vědět tedy, s jakým štítem eh, budeme vstupovat do těchto jednání jak to bude vypadat. v zimě, jak to dopadne pro eh, ukrajinské obyvatelstvo, jak to dopadne pro evropské obyvatelstvo a i pro ruské. A konečně, já jsem také vždy v zásadě proti eh, zrychlenému vyjednávání. Je to vždy snižování míry demokracie, protože lidem není jasné, co se děje v zákulisí a vede to také k vývoji, které snižuje důvěru v Evropskou unii. V tomto směru také si přeji, abyste toto dal na vědomí uh, ukrajinskému velvyslanci. Já s tebou, Helmute, nesouhlasím, zejména co se týče té otázky urychleného postupu. Myslím si, že když parlament nebo instituce nemají takové dobré načasování, co se týče mezinárodní situace, tak i přesto je zapotřebí něco činit. Ano, potřebujeme mít k dispozici veškeré podklady a již jsme kritizovali komisi za to, že nám neumožnila informace, co se týče toho rozhodnutí v září. A komise by měla přizpůsobit tu svoji schopnost předávat informace parlamentu, aby naše instituce mohla rozhodovat na základě informovaného posouzení situace. Nicméně nyní je tu situace, která si vyžaduje, abychom přizpůsobili ty naše běžné postupy a nějak zareagovali urychleněji vzhledem k složité politické situaci. Samozřejmě chybí nám tady to zhodnocení dopadu, nicméně to zářivé rozhodnutí eh, o odložení, to je hodně ovlivněno také tlakem z Ruska. A parlament tedy nyní rozhodne, že přijme tento nátlak, čímž vlastně potvrdí, že si nejsme příliš jistí ani v našich obchodních vztazích s Ukrajinou, to si nemyslím, že by bylo dobré. Ten postup si nemyslím, že by byl úplně perfektní, nicméně situace nás k tomu nutí, není to příjemné, jenže naši občané by nepochopili, Eh, pokud bychom reagovali jiným způsobem eh, tuto reakci. Je třeba vyřešit situaci s Ukrajinou. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsem to před chvíli jasně vysvětlil, že jsem úplně proti takovému to postupu takhle všechno urychlit. Já bych byl rád, i kdybych byl schopen lépe hovořit německy, tak se jenom omlouvám za ten můj přízvuk. Uh, ale k samotnému tématu. My na to nahlížíme a vždy jsme nahlíželi tak, že situace na Ukrajině je velice citlivá a pan eh, Žado eh, při tlumočení jeho projevu bylo eh, zazněl slovo fragile, takže tady je to citlivé téma, je to výbušná situace, to je tady naprosto objektivní zhodnocení. A tady je celá řada poslanců z EPP a překvapivě také socialistů, ale ještě je překvapivější, že i komise souhlasila s naším postojem, tedy, že ta navržená dohoda není vůbec Eh, dobrá. A takže je překvapivé, že i někteří liberální poslanci byli proti něčemu takovému, eh, tedy i proti postupu komise, což je překvapivé. Takže to, co se nyní navrhuje, na to opravdu nahlížíme my, že je to vznětlivá, velice citlivá situace a ten zjednodušený postup, který tu byl navržen, tak pro tento případ, tak eh, i, i tedy pro náš výbor, tak si nejsem jistý, zda by to bylo úplně nejlepší. A i způsob, jak se to objevilo na pořadu jednání, to je zase jiná věc, tím také nesouhlasím. Uvidíme, jak to tedy dopadne. Děkuji. Paní Lepen. Dobrý den. Nejprve problematika eh, zmínky o lidských právech. Uvědomme si, že eh, něco, co se děje za dveřmi Evropy, na hranici Evropy eh, a nikdo o tom nemluví. Je to úplný blackout v evropských eh, médiích, ve francouzských médiích je potřeba hovořit o lidských právech a jakmile o nich hovoříme, musíme si uvědomit, že v této chvíli jsou lidé, kteří jsou bombardováni vládou takzvaně legitimní ehm, objeví se jednou bomba ve škole, kde e, umírají děti, učitele a e, v tomto smyslu musíme vnímat lidská práva. Samozřejmě máme obchod a používáme jej e, k vyvíjení politického e, tlaku. To není nic nového pod sluncem, existuje už dlouho v historii, ale zároveň máme tisíc důvodů, proč prostě přeskočit nějaký demokratický proces, udělat něco rychleji. Odpovím panu Žadotovi velmi rychle, že Ehm, naši občané ehm, pochopí, že ehm, volení zástupci eh, nemohou upravit nějaký text jenom eh, protože si najdou tisíc důvodů na straně jedné, ale zároveň tam, kde se jim to hodí, udělají všechno pro to, aby postup zrychlili. Eh, a právě tady považuji zrychlený postup za hrubé porušení demokratického procesu, které je naprosto neospravedlnitelné v očích našich voličů, a e, zcela také nepochopitelné pro ně. Děkuji. Dobře, teď dám ještě slovo stručně komisi. Zazněly dvě stručné otázky. Potřebujeme odpověď. Za druhé potřebujeme waiver VTO a za druhé, e, o kolik pří, e, příjmů z, z cel přijdeme. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. My si nemyslíme, že bychom odsuvali VTO z našich eh, povinností. Eh, tak je, eh, uvědomme si, na počátku letošního roku probíhal podobný postup. Tato poskytnutí autonomních obchodních opatření kde eh, existovala také výjimka eh, z povinnosti MFN v rámci VTO a já si myslím, že my jsme eh, teď přesně ve stejné situaci. K otázkám, které tu zaznělo, víte, že jsme uh, 487 ehm, milionů eur, tak tímto způsobem e, měli z celopoplatků. Nevíme ale, jaký bude e, obchodní tok mezi Ukrajinou a EU, také vzhledem k současné situaci na Ukrajině, která je velmi obtížná. E, stojí tváří v tvář velkým problémům, ale není žádný důvod, že by tady ta čísla měla být výrazně odlišná. Zároveň však nesmíme zapomínat na to, to, že to, co teď navrhujeme, by bylo podobné, jako eh, když by existoval DCFTA a byla by tam ztráta eh, poplatku, ztráta příjmů z těchto cel, ale zároveň bychom se nemohli těšit z přístupu na trh, které by nám DCFTA normálně garantovala eh, a přicházeli bychom o příjmy z cel. Dobře, Vážení kolegové, tím uzavírám debatu a teď budeme hlasovat o tom, jestli eh, použijeme zjednodušený, zrychlený postup nebo ne. Kdo je pro zjednodušený, zrychlený postup? Kdo je proti? Čtyři jsou proti, kdo se zdržel? nikdo se nezdržel. Ale tím tedy bylo dosaženo dostatečného počtu hlasů proti, to znamená, že zjednodušený postup nebude a my s koordinátory tedy budeme hovořit o zjednodušeném nebo běžném postupu. Teď má pan, eh, slovo pan Kaspary. Děkuji, je velice zajímavé že eh, Putinovi eh, přátelé a další sabotéři se tady teď postavili tímto způsobem, ale já bych eh, prosil, aby sekretariát až do schůzky ko- koordinátoru naplánoval, aby se do Štrasburku stihlo, tedy stihl tento postup. Martě, děkuji, já se omlouvám, že neznám dostatečně tato pravidla a nemám je ani sebou. Ale když na počátku této debaty eh, se hovořil o kvoru, tak ten počet poslanců přítomný této místnosti eh, byl jiný než teď. Ovlivňuje to hlasování? Normálně nás tady je 40. Děkuji za vysvětlení. Ano. Ano, desetina poslanců zde musí být. Helmut, děkuji, Bernte. Já jenom do protokolu. Co se týče ko- tady eh, nehovořili Putinovi kamarádi ani ani něco takového neovlivňuje názory mé frakce. My jsme se zcela jasně vyjádřili eh, tedy k, k obsahu postupu, k obsahu toho problému a to je potřeba říci. A kon- já chci jenom říci, že já jsem se vždycky vnímal jako uh, eh, někoho, jako kdo má uh, dobré vztahy uh, s koordinátorem, ale skutečně musím říci, že ta fráze, třeba to tak řekl jenom tlumočník, sabotéři a Putinovi kamarádi, uh, řeknu to takto, není to jazyk, který je možný používat v parlamentu, neměl by se použijí v tomto výboru a říkám to se smutkem. Možná, pane Kaspary, eh, byste měl uvažovat o tom, že byste odvolal tyto poznámky. Děkuji. Teď tedy eh, končím tuto eh, debatu a nyní bod 14, další schůze, oficiální setkání 5. 6. listopadu. Možná bude ještě další zvláštní zasedání. Eh, končím naší schůzi. Prosím všechny ty, kteří nejsou členy zasedání koordinátorů, aby opustili sál.